Okay. Dear colleagues, Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Thank you. Děkuji. Dovolte, abych vás zde vřele přivítal. Vítám všechny zástupce národních parlamentů a všechny poslance Evropského parlamentu. Vítám také naše dva hosty z Evropské komise, pana Dombrovskise a pana Moskovisiho. Vítejte na našem parlamentním týdnu. který se stal velice zajímavým a důležitým fórem pro hloubkové diskuze mezi poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu a dalších evropských institucí. Myslím si, že dnešní diskuze je více než aktuální, neboť budeme hovořit o evropském semestru, což je aktuální téma. Bude to tedy námětem první části našeho dnešního zasedání. Jak víte, tak minulý týden Rada schválila návrh doporučení o ekonomických politikách pro eurozónu na základě původního návrhu Evropské komise s tím, že došlo k určitým změnám a také k určitému zblížení. Rada schválila i další související eh, dokumenty, například zprávu o mechanismu varování a roční analýzu růstu. Náš parlament pracuje na naší zprávě o evropském semestru. Máme tady pana Hekmarka, který je zpravodajem pro tuto zprávu a také zpravodajku pro předchozí zprávu paní Rodriguez. Komplikovanost současné ekonomické situace, eh, myslím, znamená, že je velice vhodné si o těchto ekonomických prioritách pro letošní rok pohovořit – a promluvit se také o tom, jak dosáhnout eh, lepší koordinace ekonomických politik mezi členskými státy. Teď už bych předal slovo svému spolupředsedovi, panu Rolénovi, který je předsedou výboru pro zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Já jsem mohu jen připojit eh, k tomu přivítání, které jste zde přednesl. Chci ale zdůraznit jednu věc. Je velmi důležité spojit eh, ekonomické cíle se sociálním, s cíly sociálními. Musíme všem konstatovat, že bohužel je zde pořád eh, velká nerovnováha, pokud jde o sociální oblast. Máme 20 milionů žen a mužů, kteří jsou dnes bez práce a to je opravdu důležitá věc. Musíme si uvědomit, kolik lidí je ohroženo chudobou, jak to číslo narostlo mezi roky 2008 až 2014 především. Velmi to postihlo mladé lidi především. A je nutno, abychom zaměstnanosti věnovali velkou pozornost, protože je to věc, která je úzce zpěta se sociální nerovnováhou. A tento parlament eh, velmi usiluje o to, aby se stíraly tyto rozdíly a aby se dostaly na stejnou úroveň ekonomické parametry i parametry sociální. Pokud dovolíte, rád bych řekl, že Jean-Claude Juncker neustále říká, že toto funkční období je funkčním obdobím poslední naděje, aby si Evropská unie zasloužila to trojí Ačko sociálního charakteru a doufám, že naše práce se bude ubírat tímto směrem. Děkuji za toto velice vhodné prohlášení, se kterým plně souhlasím. My máme velice dobré vztahy mezi našimi výbory a nyní už bych tedy zahájil samotné zasedání, nicméně ještě několik drobných organizačních poznámek předem. My bychom eh, rádi dali slovo co možná největšímu počtu poslanců. Máte před sebou řečnické kartičky. Těmi nám můžete dát najevo, že se chcete přihlásit o slovo. Takže prosím, pokud máte zájem vystoupit, vyplňte tuto kartičku, předejte ji našim spolupracovníkům, kteří se nacházejí v sále. To platí jak pro zástupce národních parlamentů, tak poslance Evropského parlamentu. Obecně bychom chtěli řečnickou dobu rozdělit eh, tak, že vystoupí dva zástupci národních parlamentů, pak jeden poslanec Evropského parlamentu a takto se to bude opakovat, ale pokud bude potřeba, tak to samozřejmě můžeme i uspůsobit eh, jinak. Cílem je, aby proběhla nepříliš formalizovaná, ale soustředěná, zajímavá diskuze k věcným záležitostem. Na úvod našeho jednání vystoupí místo předseda Evropské komise, pan Valdis Dombrovský. Máte slovo, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že zde dnes mohu být a jsem rád, že máte takový zájem o Evropský parlamentní týden. Celé roky jsme se snažili posilovat systém ekonomického řízení a já v tuto chvíli vnímám v této oblasti tři relevantní tendence. Za prvé je třeba eh, si uvědomit, eh, že je potřeba podporovat obnovu, která bude výhodná pro všechny státy, pro všechny naše společnosti. A to je také cílem roční analýzy růstu pro tento rok, kdy se zdůrazňuje nejenom ekonomická, ale také sociální dimenze růstu. Druhá věc je třeba zvýšit osvětu, pokud jde o přeshraniční dopad politik a potřebu řešit toto společně. A třetí věc, posílení sociálního dialogu na všech úrovních. My tady Počítáme také s vaším příspěvkem, pokud jde o doladění ekonomických politik a tento společný parlamentní týden je součástí naší spolupráce. Evropská komise schválila balíček o ekonomickém řízení, kdy se vychází z toho, že očekáváme mírné oživení, ale bude to oživení, které probíhá v období přetrvávající nejistoty. HDP je vyšší než před krizí, všechny členské státy by měly v letošním roce růst a také došlo ke zlepšení v oblasti zaměstnanosti a k růstu spotřeby a investic. Pokud jde o veřejný deficit u eurozóny, tak ten se očekává, že poklesne z 1,8 HDP na 1,5 HDP v letošním roce a pokud nebudou podniknuty další kroky, tak se očekává, že na stejné úrovni bude i v roce 2018. Podíl zadluženosti vůči HDP eh, byl v roce 2016 91% eh, a v letošním roce se očekává 89%. Pokud eh, budou dodrženy všechny termíny pokud jde o proces deficitu, očekáváme, že v tomto postupu v letošním roce zůstanou pouze dva členské státy. Takže hlavní poselství pro komisi z roční analýzy růstu je takové, že je třeba především posilovat investice, strukturální reformy a odpovědné fiskální politiky. Investice by měly přinést krátkodobé eh, přínosy, ale být přínosné i dlouhodobě strukturální reformy zase posílí další e, investice a to, že potřebujeme odpovědné fiskální politiky, samozřejmě, že to zůstává platné i nadále, není možné postupovat v reformách či investicích bez odpovědných politik e, v oblasti e, rozpočtu. Evropský parlament podporuje naše priority pro tento rok. Eh, já tímto chci poděkovat eh, zapojeným výborům a poslancům, kteří se podíleli na zpracování zprávy z vlastní iniciativy a já věřím, že bude velice brzy schválena. My jsme také prezentovali doporučení pro ekonomické politiky pro eurozónu na začátku evropského semestru, abychom mohli diskutovat o společných výzvách hned z kraje a vydat tak doporučení pro jednotlivé země. Minulý týden Kofin schválil doporučení pro země eurozóny. Tam se zdůrazňuje především prioritizace reform, které zlepší produktivitu, podnikatelské prostředí, usnadní investice a tvorbu pracovních míst. Je třeba také nastavit rovnováhu mezi fiskální eh, politikou, mezi udržitelností a podporou investic, která povede k dalšímu ekonomickému oživení a vyrovnanějšímu politickému mixu. Je třeba také dokončit bankovní unii s nástroji pro sdílení eh, rizika a dokončit hospodářskou měrovou unii. Krize nám ukázala, že přeshraniční výzvy jsou často způsobeny rozsáhlými makroekonomickými nerovnováhami. Nerovnováhy tohoto druhu eh, se postupně odstraňují, ale práce zde nekončí, protože veřejná zadluženost v některých státech je stále vysoká a eh, daří se tento problém odstraňovat pouze postupně. Úprava současných eh, bilancí běžného účtu se lepší pouze pomalu. Některé země mají stále deficity, byť některé země už jsou v přebytku posledním roce jsme nastínili také sociální výzvy, které před námi stojí. Společná zpráva o zaměstnanosti naznačuje, že situace v oblasti zaměstnanosti se postupně lepší, ale že pokrok eh, není příliš eh, velký. Takže členské státy v předchozích letech přijaly řadu reform v oblasti důchodů v oblasti pracovního trhu, řešili nezaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných či mladí, mladých lidí. Jako všem dále zlepšit výsledky v této oblasti a dosáhnout větší konvergence na základě stávajících nástrojů? To je předmětem diskuze na evropské úrovni a my na to budeme reagovat naším návrhem na jaře. Evropský semestr nyní vstupuje do fáze, kdy se zpracovávají doporučení pro jednotlivé země. Komise bude v únoru předkládat eh, k těmto doporučením analýzu. Představíme pak na konci měsíce února doporučení pro jednotlivé země s výjimkou Řecka, která je stále zemí eh, v programu a tudíž se jí týkají jiná kritéria. Efektivní implementace doporučení v loňském roce byla trochu omezená, v některých případech došlo k určitému pokroku a my si myslíme, že celkově je potřeba tu implementaci zlepšit. A tady je zapotřebí eh, zapojit maximálně národní parlamenty. Co je velice důležité, chceme pomoci členským státům při implementaci a proto komise navrhuje program podpory strukturálních reform. Na vyžádání členských států bychom chtěli takto poskytovat technickou podporu po odsouhlasení Rady a parlamentu. Pokusíme se maximálně posilovat dialog s členskými státy na všech úrovních, včetně, na, eh, včetně té úrovně nejvyšší. Já sám jsem byl na 34 návštěvách v rámci evropského semestru v posledních dvou letech. Všechny tyto návštěvy jsou velice důležité, abychom měli přesnou představu o tom, jaké ekonomické problémy se řeší v členských státech eh, a jak to vypadá na eh, politické úrovni. Těmto diskuzím se budeme tedy věnovat i tento týden a já se na vaše podněty velice těším. Děkuji panu Dombrovskisovi a teď dostane slovo Pierre Moscovici. Děkuji dámy a pánové, poslanci. Děkuji především za to, že jste mě spolu s Valdisem Dombrovskisem pozvali na tento parlamentní týden 2017. To je pro nás velmi důležitá událost, protože si můžeme vyměňovat názory s europoslanci, ale především také s poslanci národních parlamentů, kteří se hrávají důležitou roli v evropské hospodářské správě. Takže jsem velmi rád, že můžeme pohovořit o důležitých věcech pro tento rok. Pár týdnů předtím, než budou na konci února předloženy zprávy za jednotlivé země v rámci evropského semestru. To je velmi důležitá etapa směrem k té zprávě, kterou předložíme na jaře. Od eh, zveřejnění podzimního balíčku se hospodářský kontext rozvinul. Chci říci, že oživení je skutečně patrné Rok 2017 je už vlastně pátým rokem, kdy dochází k oživení, je to díky nízkým cenám ropy. V minulých letech jsme měli také politiku depreciace eura, která se nám osvědčila. Máme 1,75 eur, tedy 75 růstu, což je tedy mírný růst a v každém případě nepřináší ty výsledky, které občané očekávají. Je to dědictví tedy po krizi, které neustále brzdí dynamiku tohoto růstu. V eurozóně nezaměstnanost klesla pod 10%, takže obecně se situace zlepšuje, i když je i nadále znepokojivá v některých zemích, především pokud jde o nezaměstnanost mladých. Investice jsou pořád ještě slabé, inflace je pod cílem 2%, také zde máme nedostatek eh, domácí poptávky a jsou zde také rozdíly mezi členskými státy. Snížení zadluženosti jak veřejného, tak soukromého sektoru musí pokračovat. Pokud jde o bankovní sektor, tak rentabilita jeho aktivit je pořád ještě slabá. Hospodářské perspektivy se tedy, jsou tedy zasazeny do velmi rizikového prostředí, Rostou nerovnosti, jsou zde rozdíly mez a nedůvěra tedy vůči politickým elitám a naši občané očekávají silnou ekonomiku, která bude zakořeněna ve spravedlivé společnosti. Všichni zde vidíme opozici vůči globalizaci, Máme zde také tu tradiční koncepci reform, které by mohly mít negativní dopad na ekonomické perspektivy. My jsme si vědomi toho, že Výsledek britského referenda, tedy Brexit, ještě zvýšil riziko politické a ekonomické pro Evropskou unii, pro eurozónu a podkopalo to důvěru. Musíme ale říci, že britská ekonomika zatím dobře odolává těm okamžitým důsledkům, ovšem eh, uvidíme, jak to bude vypadat eh, ze střednědobého hlediska. Je to pouze možná posunuto v čase. Další důležitý faktor této nejistoty bude nová ekonomika a politika, kterou bude uplatňovat nová americká administrativa. Vidíme zde první náznaky, ekonomický nacionalismus a protekcionismus. To už jsou takové známky důležitých změn, které se ohlašují a které by mohly mít velký dopad na inflaci, na úrokové sazby, ale obecně také na naši politickou reakci v této oblasti. V tomto kontextu, jakou bychom tedy měli vést ekonomickou politiku v eurozóně? Měli bychom posilovat vnitřní faktor růstu a měli bychom posilovat naši ekonomiku, aby mohla čelit těmto nejistotám. Hospodářské oživení je pořád ještě křehké a proto komise apeluje na členské státy, aby znásobili úsilí prostřednictvím toho výročního přeskumu eh, růstu. Máme zde tedy ten eh, trouhelník eh, ekonomické politiky, máme zde investice, ty musíme podpořit, musíme posílit také poptávku, musíme pokračovat ve strukturálních reformách, reformách abychom obnovili potenciál, musíme se zaměřit na novou generaci strukturálních reform, na produktivitu a za třetí zodpovědné rozpočtové politiky. Adekvátní. Právě proto jsme chtěli, abychom měli pozitivní globální orientaci rozpočtové politiky v celé eurozóně. A to vše je nutno k tomu, abychom podpořili oživení Politiky na podporu uživení už máme, ale bohužel příliš spočívají na měnové politice. Měnová politika je skvěle vedená Evropskou centrální bankou, nicméně nedokáže všechno. Je to tedy nebezpečná věc, mohla by vést k finanční nerovnováze. Hrozí zde také riziko, že to křehké oživení by nemohlo, nemuselo tedy vydržet a proto komise vydala sdělení, pokud je o pozitivní orientaci měnové politiky eurozóny. Chceme, aby ta rozpočtová politika byla trošku ambicioznější, pochopitelně s dodržením paktu růstu a stability. Chceme zabránit restriktivním efektům této politiky. Jsme přesvědčeni, že Evropská centrální banka by neměla být jediná, kdo tady vynakládá úsilí. Tato globální rozpočtová situace skrývá nerovnovážné rozdělení mezi státy eurozóny. A to není v obecném zájmu Evropy. Tato paradoxní situace, pokud tedy nebude napravena, tak se může ještě prohloubit. Ti, kdo nemají rozpočtovou marži, by chtěli mít a ti, kteří mají, ji zase nechtějí využít. My tedy voláme po kolektivním přístupu, aby se vytvořila situace, kdy všichni v eurozóně z toho budou mít prospěch. A to vyžaduje zlepšení kvality veřejných financí. Je třeba dát prioritu investicím a uplatnit reformy, které mají za cíl zlepšit eh, střednědobou eh, životnost těchto financí. Pokud o fiskalitu, to je další část mého portfolia, jsem přesvědčen, že fiskalita musí sehrát ještě důležitější roli. Protože daňové příjmy umožňují financovat takové věci, jako je veřejná infrastruktura, zdravotnictví, školství a tak dále. Nicméně Spousta lidí se vyhýbá placení daní, spousta subjektů se vyhýbá placení daní a to je velmi špatně vnímáno lidmi, kteří vynakládají úsilí na snižování rozpočtového deficitu. Chceme tedy, aby fiskalita byla spravedlivá a také efektivní, aby vyvolávala důvěru v občanech a to jsou věci, které jsou v srdci našich akcí. Zvýšená účinnost, zvýšená efektivita fiskality a také její spravedlnost. To jsou dvě věci, které jsou zásadní, musí jít ruku v ruce. Fiskalita musí podporovat zaměstnanost a musí podporovat sociální rovnost. Také musí podporovat investice. Takže zde musíme mít daňové pobídky. To jsou velmi silné nástroje, které by mohly podpořit například výzkum a vývoj. A my musíme dosáhnout toho, abychom usnadnili přístup mladým a inovativním podnikům. To udělala třeba Francie v této oblasti. Spravedlivá fiskalita jde samozřejmě cestou posílení boje proti daňovým podvodům a unikům. Evropský semestr v této oblasti je doplňkem našich evropských iniciativ na zvýšení daňové transparentnosti a na zajištění toho, že daně budou vybírány tam, kde tedy vzniká zisk nadnárodní společnosti musí platit tu část eh, daní tam, kde vytvářejí zisk. To je základní teze mé politiky. V mnoha členských státech eh, je velký počet občanů, kterým hrozí chudoba. A tam právě daňový systém musí sehrát svou roli pokud jde o redistribuci, pokud jde o boj proti tomuto fenoménu. Naše daňové systémy mají za úkol vybrat dostatek prostředků k financování veřejných politik a zajistit eh, rozumné, spravedlivé rozložení daňové zátěže mezi občany. A to jsou tedy věci, které by měly umožnit, abychom byli silnější, aby naše podniky byly silnější a také, aby byly inkluzivnější, aby zajišťovali větší ekonomickou a sociální konvergenci. Na tomto základě jsme samozřejmě ochotni diskutovat eh, s vámi. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. A teď dostane slovo Gunnar Höckmark, zpravodaj eh, pro letošní evropský semestr za Evropský parlament. Máte pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji oběma pánům z komise. Rád bych rovněž přivítal všechny kolegy z národních parlamentů. Myslím si, že se poměrně snadno shodneme s komisí na dvou hlavních bodech. Za prvé, dochází k obnově. Za druhé, a to je také velice důležité, ten, to obnovení je příliš pomalé. Je to pomalé obnovování, a asi se všichni shodneme, že probíhá příliš pomalu. Shodneme se, že přes rostoucí zaměstnanost je stále příliš vysoká nezaměstnanost. Rovněž je velice důležité, a oba komisaři se toho dotkli, že ten růst, který dnes vidíme, je v první řadě založen na unikátní monetární politice, která ale není v dlouhodobém horizontu udržitelná. A to zdůrazňuje potřebu využít všechny ostatní nástroje, které v rámci hospodářské politiky máme. Za druhé, podstata evropského hospodářství je vlastně bez pohybu a ta hospodářská obnova na tom zatím nic moc nezměnila, byť to v některých členských státech probíhá lépe v jiných hůře. Máme zkrátka příliš velké dluhy, příliš velké deficity a to je problém e, také v oblasti přilákání investic a vytvoření náležité politické jistoty, která je pro takové investice zapotřebí. Rovněž je důležité poukázat na to, že pokud agregovaný rozvoj evropského hospodářství se zdá být poměrně dobrý, byť má ty slabiny, o kterých jsem mluvil, hodně se liší podle jednotlivých členských států. A je, myslím, velice důležité zaměřit se na tu agregovanou úroveň evropského hospodářství, ale je potřeba zaměřit se na jednotlivé ekonomiky jednotlivých členských států. Říká se, že když si dáte nohy do lednice a hlavu do trouby, tak vaše průměrná teplota bude v podstatě dobrá ale to nepomůže ani vašim nohám, ani vaší hlavě, že ano? A myslím si, že je potřeba zajistit, aby každý členský stát měl takovou hospodářskou politiku, která bude přispívat k celkovému evropskému dobru a bude zvyšovat naše příležitosti k prosperitě. Myslím si, eh, jak tady zaznělo od komise, eh, rovněž důležité si uvědomit rizika protekcionismu. Eh, evropské hospodářství je globalizované hospodářství a my jsme závislí na vývozech. Rád bych lidem, jako je pan Trump, řekl, že exporty jsou založeny na importech a naopak. Pokud neděláte obojí, vlastně neděláte nic. A to oslabí nejen americkou ekonomiku, ale i evropskou ekonomiku, protože my jsme uprostřed oblasti, která se rozvíjí s obchodem, což je prospěšné pro nás, ale také pro globální ekonomický rozvoj. Je velice důležité, abychom se o toto zasadili a abychom také čelili příslušným souvisejícím rizikům. Eh, pan Moskovi si zmínil otázku daní. Tam bych rád zdůraznil jednu věc. Je v pořádku, že bojujeme s těmi, kteří se snaží daně neplatit, ale je důležité do Evropy přilákat víc daňových plátců jako takových. Je potřeba rozvíjet daňovou politiku, abychom byli atraktivnější a abychom podporovali vznik nových pracovních míst a nových firm. A tady máme problém, protože daňové zatížení v Evropě je o 10 až 15 vyšší než v podstatě ve všech ostatních konkurenčních ekonomikách. Takže je potřeba velice opatrně, ale velice rozhodně postupovat v této oblasti. Já jsem zpravodaj pro výroční průzkum růstu a já se snažím v podstatě mluvit o pěti hlavních věcech. Za prvé, je potřeba pokračovat ve strukturálních reformách. A to se různí stát od státu. Fakt, že každý jsme jiný, zdůrazňuje to, že když se udělá to správné, tak je obnova rychlejší a je lepší rozvoj zaměstnanosti. A pokud to uděláte, naopak tedy, že nebudete řešit ty fundamentální problémy, které máte, pak jste na šikmé ploše, která může vést hodně, hodně hluboko. A v podstatě pak se můžete stát dluhovou zátěží pro všechny ostatní. Za druhé, je potřeba podívat se na mm, celkové zdanění, ale také na alokaci peněz zdaní. Myslím si, že je potřeba, abychom naše daňové systémy navrhovali tak, abychom podporovali vznik nových pracovních míst. A ideální by bylo dosáhnout změny, tedy jednak posílit otázku zaměstnanosti a posílit naše příležitosti a pak je potřeba řešit eh, tu zásadní otázku, jak konsolidovat naše rozpočty a zároveň využít příležitosti pro fiskální stimulanty. Čehož lze dosáhnout, pakliže budeme respektovat pravidla paktu růstu a stability. Pokud nebudeme pracovat v rámci paktu růstu a stability, bude to podkopávat naši růstovou um, prognózu do budoucna. Pokud se takto chovat budeme a zohledníme eh, jednotlivá zatížení našich rozpočtů v krátko a střednědobém horizontu, můžeme zlepšit rozpočtování a tím také dosáhnout stejného cíle. Děkuji. Děkuji vám za pozornost. Eh, teď má slovo paní Rodriguez. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi velkým potěšením se s vámi zde setkat. Eh, opět i letos v loni jsme spolupracovali na myšlenkách pro eh, výroční průzkum eh, růstu. Já jsem byla zpravodajka a ta práce byla velice užitečná, protože jsme našli odezvu v Evropské komisi, která pak vydala příslušná doporučení radě. Takže evropský semestr může mít pozitivní dopady a když dovolíte, ráda bych zasadila do širší perspektivy ty závěry, které, kterých jsme dosáhli vzhledem k stávající situaci. Všichni víme, že Evropská unie je konfrontována nejen těmi několika krizemi, ale také má takovou jaksi existenční výzvu před sebou. Co je dnes v sázce? V sázce je to, že my musíme dokázat, že Evropská řešení mohou dobře doplňovat kvalitní národní řešení, ale kromě toho potřebujeme lepší evropská řešení. A proto naše dnešní diskuse je velice důležitá. V minulé zprávě přijaté Evropským parlamentem jsme jasně říkali, že Evropská unie potřebuje silnější obnovu, která připraví půdu pro investice do budoucna a umožní redukovat tu vysokou míru nezaměstnanosti. Kromě toho jsme volali potom, aby stávající divergence mezi členskými státy a uvnitř členských států byly redukovány. A to je dnes ještě důležitější, protože víme, že za aktuálních podmínek musíme posilovat evropskou jednotnost a musíme to přenést do silnějšího růstu, do silnější obnovy a silnější hospodářsko-ekonomické, hospodářské konvergence. Takže ta eh, první zpráva se týkala toho politického mixu, který bychom měli zaujmout. Hlavním závěrem je, že takovýto politický mix by měl být poháněn investicemi, orientován na budoucnost a měl by spoléhat na exportní snahy a uspokojení domácí poptávky, což také znamená snížit sociální nerovnost v Evropě. A eh, Samozřejmě zaujímáme jednotlivé postoje, například posilování produktivity a potenciálu pro růst. A podle nás je to právě tento všeobecný rámec, kde se snadněji eh, ubíráme cestou fiskální konsolidace a vyrovnaného rozpočtu. Pak je potřeba řešit další otázku, která se týká eurozóny. A tam jsme došli k závěru k tomu, že eurozóna, ano, potřebuje konkrétní doporučení, a musí přehodnotit svou fiskál, svůj fiskální postoj. Shodli jsme se, že v eurozóně je investiční propast a proto je potřeba spolupracovat mezi členskými státy, abychom tuto propast překlenuli. Samozřejmě můžeme říci, že členské státy s větším prostorem pro investice jsou ty, kde je nižší deficit veřejného rozpočtu. A to tak je. Takže je potřeba, aby tyto státy vyvinuly extra snahu. To je jasné. Ale kromě toho víme také to, že téměř všechny členské státy musí investovat více. To má dopady na způsob snižování makroekonomických nerovnovách, protože tady máme několik možností. Buď požádáme méně konkurenceschopné členské státy, aby vyvinuli maximální snahu, anebo řekneme, ano, musí reformovat, musí investovat, ale je také potřeba eh, požádat ty konkurenceschopnější země, aby rozšířili domácí poptávku, zejména prostřednictvím investic. Takže je potřeba větší spolupráce, chceme-li ty makroekonomické nerovnováhy vyrovnat. No a eh, pak tady máme velice důležitý závěr ohledně silnějších evropských nástrojů, které umožní všem členským státům více investovat. Tady mluvíme eh, hlavně o řádném využívání komunitárního rozpočtu, mluvíme o nové fázi Evropského fondu pro strategické investice, kde musíme vytvářet příležitosti pro všechny členské státy, aby tyto mohly do budoucna dále investovat. A eh, hovoříme také o dokončení hospodářské monetární unie s řádnou bankovní unii a řádnou fiskální kapacitou. Takže to jsou ty výzvy, které jsme předložili Evropské komisi a doufáme, že ta bílá kniha, která bude brzy představena Evropskou komisí, tyto aspekty bude také řešit. Děkuji vám za pozornost. E, děkuji vám mnohokrát. A teď tedy zahájíme debatu. Obdrželi jsme celou řadu žádostí. Takže čas stanovíme na tři minuty na řečníka. Jako první pan Norbert Brackmann z CDU-CSU, člen rozpočtového výboru německého Bundestagu. Děkuji, milí kolegové a kolegyně. Pane komisaři eh, Dombrovsky, si vy jste už mluvil o tom, že že je potřeba eh, stabilizovat hospodářskou politiku, ale k tomu může dojít eh, pouze tehdy, když dojde ke stabilizaci rozpočtové politiky. A z tohoto důvodu bych rád upozornil na to, že když chceme takovouto stabilizaci a chceme se pohybovat tady v tom evropském prostoru, tak že tento eh, aktuální situace je jaksi spojena s velice uvolněnou monetární politikou a pro celou řadu členských států se tak nabízí otázka, k čemu tato eh, monetární politika je. Jsou to sumy v řádech miliard euro, které eh, se v podstatě dávají členským státům s nulovým úrokem. A eh, pak neustále slyšíme, že je potřeba vytvářet nové investice. No, eh, tedy to vytváří takový dojem, jako kdyby mělo jít o to, že Právě národní státy mají silněji investovat. Všichni víme, že eh, investice z veřejného sektoru představují mm, často méně než 5 celkového objemu investic. Takže pokud chceme investice posílit, tak eh, musíme proto připravit předpoklady tak, aby ti, kteří nejvíce investují, jinými slovy ekonomika, eh, k tomu měli příležitost. No a tím se ten kruh tak trochu uzavírá, protože to jde udělat pouze tehdy, když máme důvěru v eh, daný konkrétní stát, v udržitelné hospodářství toho státu, v stabilitu toho státu. A tím pádem se dostáváme k tomu, když hovoříme o konvergencích, že vidíme, že ty státy které jsou silné, nesmíme oslabovat, ale ty, které jsou slabé, musíme posilovat. Ty se musí orientovat na tu vítěznou strategii tak, aby ve finále z toho profitovala celá EU, tedy, že dojde k hospodářskému jaksi vzedmutí celé Evropy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní vystoupí Enrico Vianci Díaz SAD z Portugalska. Dobré odpoledne. Ano, já jsem z portugalského parlamentu a Chtěl bych zmínit dvě důležité věci v rámci naší diskuze. Za prvé, Evropská komise předložila v listopadu dokument, který navrhuje členským státům velice důležitou myšlenku, konkrétně se to týká eurozóny, že vznikne takzvaný agregovaný přístup, agregovaný fiskální přístup. A my hovoříme o nárůstu 0,6 HDP v tom agregovaném smyslu. To znamená, že od neutrálního přístupu se přesuneme k, k expanzivnější fiskální politice. A já si myslím, že to je eh, dosti významný krok ku předu v době, kdy se potýkáme s opravdu zásadními výzvami nejenom v Evropě, ale po celém světě. Řešíme domácí poptávku v EU, zejména v eurozóně. A tak si myslím, že je velice důležité, abychom si do budoucna zajistili větší poptávku, více investic, což by mělo vést eh, k dalšímu růstu. Druhá důležitá věc – se týká těch paralelních nástrojů, které chceme použít v rámci Junckerova plánu pro investice. Tyto nástroje nestačí pro zajištění soudržnosti a konvergence ve střednědobém výhledu. My potřebujeme systematický, systémový přístup, který zajistí, že například financování z Junckerova plánu bude mít také územní dimenzi, což by mělo umožnit to, co nám smlouvy zaručují, to znamená růst Eh, a konvergence. A konvergence je myšlena jak ekonomicky, tak sociálně. Často se hovoří o tom, že monetární politika již byla vyčerpána, že ECB se maximálně snažila eh, snižovat náklady na státní dluhy v řadě členských států pokud má mít tato politika nějaké limity, a ona je určitě má, tak je třeba hledat další nástroje, například eh, vytvoření Evropského měnového fondu, který by se podobal Mezinárodnímu mm, měnovému fondu, čímž by se umožnilo Evropské unii udržitelným způsobem eh, zajišťovat růst a pracovní místa, ale také dbát na územní konvergenci a dimenzi. Já podporuji iniciativu Evropské komise a příspěvky pana Moskovisiho, protože komise tím dělá velké kroky směrem ku předu a doufám, že vás rada podpoří v této činnosti a že se přesuneme k expanzivnější politice v roce 2017. Děkuji. A teď dám slovo panu Paulu Limpistovi z výboru regionu. Vítám ho, protože je velmi důležité, že zde máme zástupce výboru regionu. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman, and... Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že zde mohu eh, zastupovat eh, výbor regionu. My jsme hlasem relevantních aktérů v evropském semestru. Zastupujeme místní eh, a regionální úřady a jako takové odpovídáme za 55 veřejných investic v EU. A jsme samozřejmě také zapojeni do implementace nejméně 40 doporučení pro jednotlivé země. Hlavním problémem v evropském semestru není dodržování doporučení pro jednotlivé země, navzory tomu, ehm, že tam problémy byly a že byly trochu zjednodušeny. Ale problémem je nedostatečná koordinace mezi různými úrovněmi vlády a zprávy. Nestačí správní kapacity, chybí odpovědnost a to vede k nedostatku politické vůle. Je nám líto, že role regionů a měst jak se není dostatečně uznána v roční analýze růstu a že doporučení pro jednotlivé země také nezohledňují skutečnost, že řada kompetencí se provádí výhradně na regionální úrovni. Evropský semestr může být efektivní pouze v tom případě, že budou zapojeny i místně regionální úřady a to strukturovaněji a trvaleji. To znamená, že všechny úrovně státní zprávy by měly účinněji eh, spolupracovat v rámci víceúrovňového řízení. Výbor regionu tudíž v květnu eh, vydá své stanovisko, které se bude týkat zapojení místních a regionálních úřadů do evropského semestru. My jsme velice rádi, že Evropský parlament schválil náš přístup eh, a my vyzýváme také národní parlamenty, aby nás aktivně podpořili a schválili eh, etický kodex, který se tohoto víceúrovňového řízení týká. Já doufám, že si odnesete naše poselství, naše žádost eh, a že budete usilovat o naplnění územní dimenze evropského semestru na místní úrovni. Nejprve samozřejmě se potřeba dohodnout na národních eh, reformních eh, programech. My jsme připraveni vás jako místní regionální úřady maximálně podpořit. Všem vám přeji hodně úspěchů v tomto Evropském parlamentním týdnu a také v rámci Evropského semestru. Děkuji. Merci. Je vais être... Děkuji. Teď budu trochu přísnější než kolega předseda, takže vás poprosím, abyste se drželi dvou minut, aby všichni mohli vystoupit, které tady mám zapsané. Pan Dominik eh, Tařinský. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zeptal na logiku utrácíme peníze a diskutujeme o penězích a diskutujeme dále o investicích, o způsobu, jak zlepšit rozpočet, ale nevěnujeme časa nákladům. Za co ty peníze utrácíme? Kolik EU eh, e vydá na imigraci, a teď mám na mysli nelegální imigraci, spousta lidí, která zde přichází v této krizi, jsou nelegální imigranti, a pravidla jsou velmi jasná ohledně toho, kdo je uprchlík a kdo je imigrant. Ten, kdo je uprchlík, tak ten prchá před válkou do té nejbližší země, která je bezpečná, ne někdo, kdo prchá přes celý svět do Německa. Takže jaký je váš pohled na náklady výdaje na imigraci, když tady teď hovoříme o prioritách? Děkuji. Děkuji a děkuji také za velmi stručný charakter vašeho vystoupení. A pan Manios Nikolaos z řeckého parlamentu. Eh, eh, dobrý den, dobrý den, pane předsedo. Vítám také zástupce komise, děkuji za pozvání. Mám pocit, že si tak úplně neuvědomujeme, v jakém ovzduší se dnešní diskuse odehrává. Loni byly věci úplně jinak, když se podíváme na mezinárodní společenství. Dnes konstatujeme, že síly, které vedou země ve stavu konfliktu, se stále ještě prohlubují a nevíme, v co ta situace vyústí. V mnoha zemích jsou velké rozdíly mezi bohatými a chudými a je to otázka ideologie, ideologické šance. My všichni cítíme v zádech dech sil extrémní pravice a euroskeptických sil opatření, které by měla přijmout Evropská unie a eurozóna, spočívají v tom, aby se dosáhlo konvergence mezi zeměmi a mezi životní úrovní občanů v Evropě, aby se dosáhlo sociální rovnosti. Právě to potom bude ta skutečná pevnost, která nás bude chránit před extremistickými silami. Nesmíme čekat na to, abychom za několik let začali diskutovat o tom, jak zachránit eurozónu. Ilustrace toho, co znamená sociální politika. To je právě má země, Řecko. Tam miliony lidí jsou bez práce a nemají základní práva, jejich základní práva nejsou dodržena. Děkuji. A nyní zástupce maďarského parlamentu z EPP. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, za tuto příležitost vystoupit. Maďarsko obecně vzato podporuje závěry Eh, zprávy eh, výročním průzkum růstu za rok 2017 a ohledně mechanismu včasného varování co do hospodářského růstu. Jsme velice rádi, že ten mechanismus včasného varování, respektive ta zpráva, nezmiňuje přímo Maďarsko, eh, když se mluví o makroekonomických nerovnováhách. Ráda bych o evropském semestru poznamenala dvě věci. Za prvé jsme přesvědčeni, že evropský semestr je velice důležitý jakožto základ inkluzivnějšího a udržitelnějšího hospodářského růstu v EU. Rovněž vítám změny zavedené do evropského semestru, například častější a efektivnější výměna informací a technické dialogy, e, tedy zlepšený technický dialog mezi komisí a členskými státy. To přispívá k vyváženější a faktičtější možnosti výhledů, zpráv a specifických doporučení pro jednotlivé členské státy. Maďarsko se zavázalo vytvořit eh, společnost založenou na práci, která bude přispívat eh, do integrace do pracovní síly všem těm, všech těch, kterým hrozí vyloučení. Děkuji. Děkuji. A nyní italský senátor eh, za demokratickou stranu. Děkuji. Myslím, že všichni uznávají, že je zde oživení, ale toto oživení je velmi mírné, velmi pomalé. Fakt je, že toto oživení je silně podporováno vnitřní poptávkou v Evropě, v eurozóně a ne už čistým vývozem, jak tomu vždycky bylo v uplynulých čtyřech, pěti letech, dokonce i v Německu kde vývoz v minulosti byl hnací silou. Abychom zvýšili růst, tak musíme podporovat dezagregovanou eh, domácí poptávku a to se v současné době neděje. Jak o tom svědčí ten eh, velký rozdíl, který pozorujeme v mnoha zemích, ten output gap, eh, Potřebujeme tedy daňovou politiku a já souhlasím s komisí a s komisařem Moskovicem v tom, že by mohlo být velmi důležité mít expansivní daňovou politiku, abychom podpořili domácí poptávku. Takže potřebujeme určitý pozitivní daňový postoj, což by mohlo přinést tento výsledek pro eurozónu. Ale v současném stavu v eurozóně nic takového v podstatě neexistuje. Nemáme žádné daňové nástroje, které by umožnily ovlivňovat daňovou politiku členských států. Je to jen nahodilý výsledek aritmetického součtu národních daňových politik. Takže má otázka na komisaře Moskoviceho je následující. Komise řekla, že potřebujeme eh, tuto daňovou politiku, ale jak toho dosáhneme? Jen na základě spolupráce budeme žádat země, aby usilovali o dosažení jistých specifických cílů, nebo chce komise udělat něco více, aby dosáhla centralizace, pokud jde o daňovou politiku o daňovou kapacitu eurozóny, protože zatím to není jasné. Pokud stačí tedy ta spolupráce, abychom dosáhli této expanzivní daňové politiky. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Karin Berže socialistka z francouzského národního schromáždění. Děkuji, pane předsedo. Všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme více růstu pro všechny v Evropské unii a v eurozóně. A z tohoto hlediska jsem byla trochu znepokojena tím, co zde říkal pan Hockmark. On tady srovnával průměr a individuální situaci. Je nutné, aby všichni usilovali o to, aby byli v tom průměru, ale proč bychom tedy měli mít eurozónu a Evropskou unii? když eh, každý musí se o sebe postarat sám. Ta samotná myšlenka Evropské unie a eurozóny nespočívá v tom, abychom měli politiky, které umožní těm, kterým se nedaří, aby se jim dařilo lépe a těm, kterým se daří dobře, aby se jim dařilo ještě lépe. A v logice, kterou sledujeme, jsou dva takové směry. Jeden, který zde byl zmíněn, a sice světový obchod Mnozí zde říkali, že mezinárodní situace se zcela změnila. Pan Trump je teď v čele Spojených států a ten už nechce ani slyšet o mezinárodních obchodních dohodách, takže já přeji Evropské unii a Evropské komisi spoustu odvahy, až budou jednat s panem Trumpem, protože nikdo dnes není schopen pana Trumpa přesvědčit o opaku toho, co si myslí a není ho schopen přesvědčit, aby změnil názor na mezinárodní obchod. Pokud se nám nepodaří odblokovat tuto situaci s novou americkou politikou, tak v tom případě budeme spoléhat na naše vlastní síly, na naše vlastní řešení. Tam budeme usilovat o dosažení zaměstnanosti hospodářského růstu, který potřebujeme. Pozice Evropské komise k expanzivní daňové politice je dobrý krok, podstatná změna přístupu. A jasná myšlenka. Pokud eurozóna chce překonat tuto situaci, tak eh, musí využít eh, své vlastní zbraně. Nesmí se snažit eh, najít řešení venku, ale musí využít své vlastní nástroje. Měnová politika a teď také rozpočtová politika, která umožní v co nejbližší budoucnosti oživit hospodářský růst našimi vlastními prostředky. Děkuji a nyní pan Juro Kalamba Portugalska. SD. Děkuji. Dobré odpoledne. Jsem Joan Kalamba a jsem poslancem portugalského parlamentu, kde působím ve finančním výboru. Já si myslím, že je velice důležité, abychom posilovali investice. Hlavní kritika, která zaznívá a kterou formuloval pan Heckmark, spočívá v tom, že bychom měli spustit další strukturální reformy, abychom dosáhli dalších investic. Ale když se podíváte po Evropě, tak uvidíte, že investiční krize eh, ovládla celou Evropu a nejde jenom o reformy a daňové reformy, které budou tím správným receptem pro všechny státy protože to není kvůli daním, že se nám nedaří posilovat investice. Když se podíváte na věc trochu z ideologického hlediska a podíváte se na to, co říká e, korporátní e, svět po Evropě, tak uvidíte, že to hlavní, co jim brání v investicích, je nedostatečná poptávka. Právě to nám říkají naši podnikatelé, naše firmy. Takže možná by bylo dobré aby politici, kteří se věnují ekonomické politice, firmám naslouchali. Země budou nadále růst pouze tehdy, pokud bude existovat silná poptávka. Podnikatelé nám říkají, že bez silné poptávky, bez existence zákazníků nebude dalších investic. Takže pozor, abychom nestáhli po špatných řešeních. Pokud si přejeme dosáhnout eh, většího oživení než doposavat, tak je potřeba změnit situace v oblasti poptávky. Neměli bychom hledět na ostatní proměny, které nás často odvádí od hlavní příčiny. Děkuji. Není pan Gerasismus eh, z řeckého parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekli vy sami hned na začátku, Řecko se ještě stále nachází v programu záchrany a my máme pochopitelně eh, velký zájem na eh, zlepšení situace. Chtěl bych zmínit některé záležitosti, které tady zazněly a zareagovat na ně. Vy jste řekli, že růst je velice pomalý a nízký. Ano, tento problém také vidíme, ale ptáme se, co je za tímto pomalým růstem, proč je tak pomalý, proč je nezaměstnanost v Evropě stále tak vysoká, proč nedochází k dostatečné konvergenci, ale naopak eh, se prohlubují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a ty rozdíly vidíme všude, v příjmech, v sociálních záležitostech. a také v sociálním zabezpečení. Jaké jsou toho příčiny? Já bych řekl, že je to především nerovný růst, který jste zmínili, ale nebyli jste dostatečně konkrétní. Například některé státy mají poměrně vysoké deficity, zatímco jiné poměrně značné přebytky. Pokud porovnáme členské státy bez ohledu na distribuci bohatství eh, v zemi, tak vidíme, že třeba Spojené státy už se z krize dávno vymanily, zatímco Evropská unie se s ní stále potýká. Takže buď to my děláme něco špatně, a nebo je něco špatně tedy mimo, mimo Evropskou unii ve světě? Jeden z kolegů tady uvedl, že když budeme mít nohy v ledničce a hlavu v troubě, tak průměrně nám bude teplotně velice dobře. Ale já bych tomu řekl, že Řecko má eh, v troubě jak hlavu, tak nohy a je tomu tak už celých šest let. Ještě dovolte půl minutky, pane předsedo, omlouvám se. Chci říci, že programy posledních šesti let se mílily. Mezinárodní měnový eh, fond se k tomu přiznal, stejně jako Evropská unie uznala eh, špatné nastavení faktorů. My máme v tuto chvíli velikou zadluženost, velikou nezaměstnanost eh, a vy neustále hovoříte o reformách. Když mluvíte o reformách, myslíte tím, že Řecko nebude mít například právo na to uzavírat kolektivní dohody? de la Chambre des députés italienne, socialiste démocrate. A nyní z italského parlamentu sociálně demokratický poslanec. Děkuji. Kolegové, jak zde bylo připomenuto, Unie prochází strategickou krizí velmi závažnou, která byla definována jako existenciální teď, eh, tedy vítězství Brexitu a revolta střední třídy proti globalizaci. To má hluboké ekonomické i sociální kořeny a vyžaduje to odvážnou odpověď, eh, protože to oživení není jen křehké, ale je také velmi nerovnoměrné ze sociálního a územního hlediska. Je zde otázka nerovnosti ekonomické politiky, protože nemáme skutečně efektivní rozpočtovou politiku na úrovni EU a měnová politika Evropské centrální banky je odvážná, ale může dosáhnout pouze něčeho. Já si myslím, že je třeba čelit tomu, co zde bylo nazváno expanzivní rozpočtovou politikou, která by byla kontrolována a zpravována na úrovni EU. A proto si myslím, že je nutné jít ještě mnohem dále, než jsou ty nástroje, které nám přináší Evropský fond rozvoje a Junckerův plán. Možná bychom měli využít ty zdroje, které jsou teď eh, zmrazeny, fond ESM. Je zde také sociální otázka. Když se podíváme na rozvoj nezaměstnanosti a chudoby, tak i zde se prohloubily rozdíly v Evropě v těchto letech. Před 20 lety Evropa byla synonymem pokroku ze sociálního hlediska, ale krize toto vše oslabila. Takže téma záchranné sítě ze sociálního hlediska, která by byla založena na tom italském návrhu evropského pojištění proti nezaměstnanosti, to by byl velmi důležitý signál, že Evropa se znovu stává protagonistou a symbolem pokroku pro všechny Evropany, nejen pro menšinu z nich. Děkuji. Paní Daniel Oroy z francouzského národního schromáždění. Děkuji, pane předsedo. Já vystupuji proto, abych eh, trochu s humorem reagovala na to, co zde říkal místo předseda komise Dobrovsky, se, eh, protože on eh, hovořil jako obvykle, jako kdyby se nic nestalo, jako kdybychom nemuseli řešit Brexit, jako kdyby u moci nebyl Trump. A připoji se k tomu, co říkala kolegyně Karin Berže politika poptávky, pakt stability, který dále drtí Řecko, Španělsko, Portugalsko a neklademe si žádné otázky v tomto smyslu. Pan komisař Moskovici, vy jste se pokusil otevřít jisté otázky, především investice, které musí sehrávat mnohem jasnější roli. Já vám děkuji za to, že jste říkal, že musíme bojovat proti daňovým rájům, usilovat o transparentnost a že je na čase, aby nadnárodní společnosti platili to, co mají v těch státech, kde tvoří zisk. Sociální zodpovědnost nadnárodních společností, ta by měla být řešena. My jsme to také navrhli. Nezávislá fiskalita, pane komisaři, to je podle mě pořád ještě centrální otázka, protože vidíme společně s Brexitem, že zde vzniká skutečné ohrožení, které souvisí s fiskalitou, která by byla řízena jedním členským státem. Daň z uhlíku na hranicích je konečně aktuální, když nám pan Trump vysvětluje, že se musíme znovu uzavřít když odmítne všechny smlouvy, které byly až dosud navrženy, tak možná naše reakce by měla být solidárnější v rámci Evropské unie a přísnější vůči těm, eh, kteří k nám posílají produkty, které nejsou dobré ani ze sociálního hlediska, ani pro životní prostředí. A moje poslední otázka. Budeme mít konečně Evropskou unii, která bude více dbát o to, že boje proti chudobě je prioritou, kterou musíme řešit eh, ještě předtím, než přistoupíme k dalším otázkám, jako je rozpočet. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se vrší žádosti o slovo, nemohu už eh, akceptovat další řečníky, abychom eh, skončili včas. A teď dám slovo panu Marko Valimu z Itálie. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jeden z poslanců Hnutí pěti hvězd. To je jedno z hnutí, které je definováno mnohými z vás jako bitevní kůň populismu nebo něco, co vy ani vlastně sami nevíte, jak označit. Já vám chci říci, že jsem dva a půl roku hodně tvrdě pracoval na tom, abych se snažil pochopit dynamiky, které fungují v tomto parlamentu. Snažil jsem se dosáhnout také kompromisů, které by byly udržitelné i pro mou zemi, i pro země na jihu Evropy, pokud jde o hospodářství, a také o bezpečnost a imigraci. Tam jsem si uvědomil, že pokud jde o hospodářství, tak zde máme problém, o kterém se nehovoří, chodí se kolem něj jako kolem horké kaše a to je Evropská měnová unie. Technicky a politicky jsou zde neřešitelné problémy a my se snažíme najít řešení s daňovou kapacitou, na úrovni Evropské unie, která by dala možnost vyvážet tyto symetrické a symetrické šoky. To je ovšem řešení, které nefunguje. To by znamenalo, že ti, kteří dnes mají díky této měně eh, přebytky, tak by měli asi 200 miliard zaplatit. A teď hovoříme o Německu. Najděte nějaký způsob, jak přesvědčit Němce, aby dali 200 miliard ze svého přebytku na pomoc těm, kteří dnes trpí. A já vám potom řeknu, že euro bude moci fungovat. Jinak budeme muset najít nějaké jiné řešení, protože některé národy vám odpoví ne a najdou jednostranně nějaká alternativní řešení. Teď máme příležitost. Pochopili jsme, že nemůžeme jít cestou kompromisu za každou cenu, musíme hledat jiná řešení. Musíme se snažit dosáhnout co nejširšího koncensu mezi námi, protože jedna země, která je v této chvíli teď vydírána, by se demokraticky mohla rozhodnout vystoupit z měnové unie. A to bychom vlastně nevyhráli ani jeden z nás, takže by bylo lepší najít také alternativní nástroje. Děkuji. Děkuji. Pan Emanuel Rodriguez z Portugalska. Mr. Chair, ehm, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl pouze zareagovat na úvodní poznámky pana Moskovisiho. Vy jste řekl, že tentokrát musíme usilovat o prohloubení ekonomické architektury, ale aby to bylo možné, tak je potřeba uzavřít implementaci třetího pilíře bankovní unie. Konkrétně eh, hovořím o evropském systému pojištění vkladů EDIS, ale je potřeba jít ještě nad rámec eh, tohoto jít ještě dále a aby to bylo možné, tak budeme potřebovat ten návrh z roku 2015, který předložila portugalská vláda evropským institucím a to je vytvoření Evropského měnového fondu. Tento návrh je dnes smysluplnější než kdykoliv dříve. A já opakuji to, co řekl pan Diaz, ehm, další poslanec portugalského parlamentu. Byl by to další krok, který by zvýšil stabilitu eurozóny a její odolnost vůči otřesům. Tím by se snížily ekonomické náklady na procesy eh, přizpůsobení a záchrany. Takže podobný mechanismus by mohl mít eh, i vlastní fiskální kapacitu, mohl by financovat strukturální opatření a tak posílit jednotný trh a vytvořit eh, hodnotu pro všechny členské státy. Evropa se ubírá tímto směrem. My teď hovoříme o roli ECB, ale ta role nebyla prozatím vyčerpána. Zatím jsme nedosáhli naprosté stability v oblasti cen a inflace. Vůbec se eh, neblížíme stanoveným cílům, takže pokud bychom například eh, odhlédli od vývoje cen Eh, paliv, tak eh, situace by byla ještě o něco komplikovanější. Jinými slovy, chtěli bychom eh, vytvořit mechanismus, například jakýsi Evropský měnový fond, který by byl přirozenou evolucí dosavadního vývoje. Děkuji. Paní Valeria Bol z Francie. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji komisaři Pěru Moskovicovi za návrh Evropské komise já nebudu opakovat to, co zde zaznělo. Mám jedinou otázku. Vidíme, že na straně USA je expanzivní silná politika, která se právě začíná zavádět, pokud je o investice a doprovodná opatření. Aby Evropa jako celek s tím udržela krok, co bychom měli udělat? Měli bychom se všichni spojit, pokud o rozpočtovou politiku, to je první otázka. A druhá otázka je rozdělení mezi jednotlivými členskými státy. Má už komise vypracované návrhy v této oblasti? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Jorgen Ligin z Estonska. Alde. Thank you. Děkuji. Vážení kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k několika vystoupením, které, která zde zazněla. Domnívám se, že evropský problémem nikdy nebyl deficit veřejných výdajů, ale spíš nebo malé zapojení vlád v ekonomice. Problémem jsou nízké soukromé investice, nikoliv eh, veřejné investice nebo slabosti strukturálních politik. Jde o klesající konkurenceschopnost a rostoucí dluhovou zátěž. V souvislosti s tím jsem velice zklamán, když vidím, že změny ve fiskální politice v Evropě obecně Um, se neubírají eh, jednotným směrem. Děkuji. Si. Děkuji v každém případě vám. Děkuji za to, že jste se snažili zestručnit své příspěvky, což mi umožňuje vrátit ještě slovo panu Robertovi Gvaltierimu, aby mohl přednést závěry a reagovat na to, co zde zaznělo. Very much. Děkuji vám mnohokrát, pane spolupředsedo. Myslím si, že to byla velice zajímavá debata. E, jsou zde rozdíly, ale jsou zde i společné věci, který e, vyčítáme z toho dokumentu schváleného radou. Je to dokument, který podle mě je méně ambiciozní než původní návrh komise, který identifikuje e, řádnou tu fiskální hranici rozvoje někde kolem 0,5 do 0,5, ale ehm, zároveň zde máme ještě méně ambiciózní ehm, závěr rady ECOFIN je jednomyslně přijatých, přijatý eh, ministry financí, tak tam se identifikují určité společné aspekty a tato je má otázka na komikaseře. Eh, to je takové to dilema konzistentnosti, eh, zejména v tom kroku Eh, specifickém pro jednotlivé členské státy ještě předtím, než přijdou konkrétní návrhy, protože Rada a Komise a celá řada řečníků tady řekli, že eh, je to sice obnova, ale je příliš křehká, je to vystaveno velkému riziku politické nejistoty, je zde pomalá a agregovaná poptávka, inflace je hluboko pod cílem a to znamená, že je potřeba, abychom posílili ten růstový rozměr našeho politického mixu, což jsou, jak všichni víme, investice, strukturální reformy a fiskální odpovědnost. A je potřeba, abychom využili fiskální politiku, což je zapsáno i v těch závěrech rady, která bude doplňovat tu monetární a strukturální politiku a podpoří poptávku tím, že dosáhneme jaksi řádného fiskálního nastavení a vyváženého ekonomického mixu. Takže v této otázce jsme na tom všichni stejně, všichni ministři v Ekofinu. A je jasné, že ten fiskální postoj musí být buď mírně expansionistický, anebo alespoň v nejhorším případě neutrální. Ale potom je tady to dilema a tím se dostávám k eh, své původní otázce. Pokud se dostaneme z té agregované úrovně na úroveň specifickou pro jednotlivé státy a riskujeme v příštím cyklu, že zde bude ten stejný protimluv, o kterém mluvila eh, komise eh, i ve svém návrhu to fiskálního postoje, tedy že budeme mít mechanismus specifických pravidel, který jde v podstatě směrem fiskálního postoje, který je negativní, anebo když se využije ta flexibilita, všechno to ostatní neutrální. Takže jak se tomuto riziku vyhneme? I když vezmeme jako základ eh, ten méně ambiciozní závěr rady, tak i tak je potřeba, aby členské státy využili fiskální prostor, byť tedy členské státy přitom musí využívat maxima flexibility v té preventivní větvi, Eh, aby se dosáhlo řádného fiskálního nastavení, abychom měli dostatečné, dostatečnou fiskální podporu agregované, agregované poptávky. Jak se vyhneme tomu, že v těch specifických doporučeních půjdeme přesně proti tomuto širšímu agregované, agregovanému postoji? Já se trošku obávám, že je potřeba více reflektovat to, jak můžeme aplikovat tu flexibilitu na té úrovni pro specifické členské státy. Hovoříme, na, hovoříme o roce 2018 2017 už je tady a 2018 se blíží a teď jsme v tom propojovacím cyklu, jsme v té fázi specifické pro jednotlivé státy, kde se identifikují doporučení, ale i kroky na fiskální straně na příští roky. Takže opět v tomto kontextu velice, křehkého, velice křehké obnovy já si myslím, že komise má úkol eh, najít tu rovnováhu, najít nějakou konzistentnost a přidržet se nějakého, nějaké té agregované úrovně fiskálního nastavení, které bude eh, vhodné pro růst. Samozřejmě to bude téma příštího zasedání. Tady máme velice velké dilema, jak zlepšit naše nástroje za tímto účelem, což je složité a my už reflektujeme otázky fiskální kapacity a eh, teď tady navíc máme tedy toto dilema a je potřeba se vyhnout, eh, je, je potřeba cílit na to, abychom vytvořili politický mix, který bude podporovat růst a pracovní místa, což je velký úkol i pro komisi. Ehm, bude to složité i pro celou řadu členských států, nicméně parlamentáři zde eh, sami mluvili o tom, že je potřeba takovou politiku najít. Valdis, prosím. Děkuji, Roberto. Vážení poslanci, Děkuji vám za tuto debatu. Rád bych rychle reagoval na některé věci, které zde zazněly. Za prvé, priority hospodářské politiky. Zmínila se celá řada věcí, investice, strukturální změny, vhodné fiskální nastavení. Z hlediska komise si myslíme, že Tady jsou tři velice důležité priority, které je potřeba sledovat eh, za účelem stimulace investic. Jedna z prvních iniciativ této komise byla vytvořit investiční plán pro Evropu, říká se mu také Junckerův investiční plán, a to také znamená řešení překážek pro investice a usnadnění jak veřejných, tak soukromých investic. Za druhé, strukturální reformy. To je něco, co je potřeba zdůraznit. Strukturální problémy v ekonomice nelze řešit monetárním nebo fiskálním stimulem. Je potřeba řešit strukturální nedostatky a e, odpovědná fiskální politika. O tom asi budeme ještě mluvit, e, protože to je otázka, která zazněla opakovaně. Takže ano, Letos jsme diskutovali o tom, eh, jaký by byl řádný agregovaný fiskální postoj eurozóny. Návrh komise byl mírně expansionární. Eh, závěry rady jdou spíš směrem neutrálního eh, postoje. Nicméně nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, už byl navržen v komuniké komise, kde se mluví o diferencovaném přístupu mezi členskými státy. Jinými slovy, ty členské státy, které jsou stále v excesivním deficitu, by v rámci té preventivní větve nesplnili ty středně, střednědobé rozpočtové cíle a tím pádem by měli i nadále korigovat excesivní deficit. A členské státy, které jsou až příliš výkonné, řekněme z hlediska rozpočtových cílů, mohou využít dostupné fiskální eh, prostory k tomu, aby stimulovali interní poptávku a hlavně, aby investovali. Zdali toto musí být doplněno nějakým nástrojem pro eurozónu, to už je zmíněno v zprávě pěti předsedů ohledně do, dokončení hospodářské a měnové unie, kde se mluví o stabilizační funkci eurozóny. Nechci zabíhat příliš do podrobností zde, protože dokončení hospodářské a monetární unie je téma našeho dalšího kolečka diskusí, takže do detailu můžeme zaběhnout eh, tehdy. Ale i tak, už teď máme způsoby, jak eh, můžeme i otázku toho fiskálního postoje řešit a přesně to také komise dělá. Děkuji. Děkuji, pan Moskovisí. Um, Pár slov na doplnění. Chci říci, že i já jsem velmi ocenil tuto rozpravu, zaznamenal jsem tam velkou podporu našemu investičnímu trouhelníku. To jsou zcela rozhodující dimenze, na kterou se chceme zaměřit. Za druhé, rozpočtová politika zodpovědná, ale rozumně flexibilní. A za třetí, reformy. My chceme být pokrokoví, abychom hmm. podporovali jak produktivitu, tak i sociální inkluzi. Já jsem velmi dobře zaznamenala, že jste zdůrazňovali konvergenci, to je zcela zásadní. Pokud eurozóna nedosáhne konvergence, pokud se budou prohlubovat rozdíly, také jakákoliv stabilita zde vlastně nemůže nastat. A právě proto jsme chtěli řešit otázku makroekonomické nerovnováhy. Já jsem si toho velmi vědoma. Děláme to jak prostřednictvím té naší výzvy agregované rozpočtové expanze eurozóny a zároveň také tím, že apelujeme na ty země, které mají rozpočtové marže, aby je využili. To je případ Nizozemska a Německa, ale musíme být také realističtí. Nemůžeme chtít, aby tyto země vyřešily všechny problémy eurozóny. Proto musí být eh, vytvořeny jiné investiční nástroje. Pokud jde o Řecko, pro nás je to i nadále velmi znepokojivé téma. Komise na něm velmi pracuje. Chceme, aby Řecko zůstalo v eurozóně, velmi nám leží na srdci integrita eurozóny, její celistvost a hledáme globální řešení, aby reformované Řecko mohlo dosáhnout většího růstu, vytvářet pracovní místa a chceme také, aby byla vyřešena otázka dluhu. Společně s řeckými úřady chceme co nejrychleji dosáhnout závěru té druhé revize a myslím, že nejsme od něj daleko. Několik z vás zde hovořilo o rozpočtové kapacitě nebo o rozpočtu eurozóny. To je v podstatě cíl toho příštího panelu, ale už teď vám chci říci, že Evropská komise připravuje bílou knihu k 60. výročí římské smlouvy. Já už jsem několikrát říkal, že podporuji rozpočtovou kapacitu eurozóny, musíme se zamyslet nad tím, z jakých zdrojů by se měla brát. Ale říkal jsem už, že nepotřebujeme nebo nemůžeme se spokojit s eurem, které stabilizuje, potřebujeme dynamiku a tato dimenze je zcela zásadní a nezbytná. A konečně, pokud jde o agregovanou rozpočtovou orientaci, Musíme ji jasně vytýčit. Uvedli jsme čísla, o které jsme byli požádáni. Mohlo by to být eh, žádná celá pět eh, až 2 abychom tedy se dostali do tohoto rozmezí a udrželi v tomto rozmezí. Hovořili jsme také o otázce rozdílu mezi jednotlivými zeměmi. Myslíme si, že je nutné jasně říci, že naše interpretace rozpočtových politik je flexibilní a inteligentní. Ta flexibilita není nekonečná, ale víme, jaký tam máme prostor a rozumně ho využíváme. Rozpočtová politika nemůže být primitivní, nemůže být brána jako nějaké dogma, musíme pořád vést dialog a hledat řešení. A to komise dělá už od začátku své funkce a budeme to dělat i nadále a potřebujeme, aby s námi členské státy tuto hru plně hrály. Děkuji, takže tím můžeme uzavřít tuto první část. Teď je jen 30 vteřin na to, abychom se vyměnili u předšednického stolu a hned zahájíme další panel.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 E, Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili, abychom mohli okamžitě začít s druhou částí dnešního jednání. Je mi velikým potěšením a velkou ctí nyní předat slovo k úvodnímu vystoupení předsedovi Evropskému parlamentu Antonio Tajanimu. Thank you. Děkuji. Vážení poslanci národních parlamentů, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážený pane místo předsedo Dombrovskisi, pane komisaři Moskovisi, pane předsedo, jsem velice rád, že je vás eh, zde dnes tolik eh, na zasedání v Bruselu, na tomto druhém plenárním zasedání, které se týká budoucnosti Evropské měnové unie. Všichni se asi shodneme, že budoucnost zde je, ale otázka stojí, jakým způsobem ji nastavit a ovlivnit eh, za současné situace, kdy se uh, diskutuje o Brexitu, o uprchlících a tak dále. Nezaměstnanost je stále dosti vysoká v řadě regionech EU a finanční stabilita není uh, plně uh, dosažena. Ekonomické nerovnováhy mají dopady na měnovou unii a také je velkým problémem sociální nerovnost. To vše musíme řešit. Za těchto okolností je asi legitimní se ptát, jaké prvky ekonomické měnové unie je potřeba dále rozpracovat. Národní a evropští poslanci, myslím, musí více v této oblasti spolupracovat. Jsem si jist, že máte byť někdy rozdílné názory na to, jakým způsobem eh, řešit řízení měnové unie. Evropský parlament v současné době připravuje svůj příspěvek k tomuto důležitému tématu v rámci takzvaného eh, zprávy, v rámci tzv. zprávy pěti předsedů. Na plenárním zasedání budeme mít eh, brzy možnost eh, se vyjádřit eh, k třem zprávám, které zpracovává Evropský parlament a my předpokládáme, že komise v březnu předloží svou bílou knihu o tom, jak Evropská unie může lépe naplnit přání svých občanů a členských států. Tato bílá kniha bude řešit řadu politických oblastí a Evropská a měnová, pardon, hospodářská a měnová unie bude jednou ze součástí Bílé knihy. Samozřejmě, že dnes nečekáme, že komise nám dopodrobna nastíní své názory, přesto doufáme, že nám alespoň lehce některé záležitosti načrtne. Jsem rád, že tady je pan místopředseda Brombrovský, aby se mohl v dnešní rozpravě vyjádřit. Zpráva pěti předsedů eh, se věnuje hospodářské měnové unii, byla předložena v roce 2015 a doprovází naši eh, cestovní mapu k eh, hospodářské a měnové unii. Bylo dosaženo určitého pokroku, ale další kroky nás teprve čekají. Dnes a v příštích dnech jako volení zástupci evropských občanů budeme mít příležitost a zároveň také povinnost diskutovat o řadě různých aspektů řízení eurozóny. Za prvé budeme diskutovat o tom, jak zlepšit stávající řízení a také v souvislosti s evropským semestrem a paktem stability a konvergence. Za druhé, co je potřeba udělat pro to, abychom posílili řízení měnové unie. A za třetí, jakým způsobem posílit sociální dimenzi a soudržnost v EU. Toto vše jsou témata, která máme na programu v rámci tohoto Evropského parlamentního týdne. Sedm let eh, poté, co propukla krize, je evropská ekonomika stále slabá a křehká. Je potřeba tudíž ekonomické řízení zlepšit. Už bylo dosaženo jistých úspěchů, zejména pokud jde o fiskální konsolidaci, ale je potřeba v této práci podporovat, pokračovat a mm, provádět další strukturální reformy, abychom posílili svůj potenciál oblasti, jako jsou důchody, daně, pracovní trh, eh, podnikatelské prostředí, služby, veřejná zpráva, toto vše je potřeba zlepšit. Je potřeba hledat eh, další potenciál pro rozvoj jednotného trhu, digitálního trhu, energetické unie a dalších politik tak, abychom posílili růst. Dále musíme posilovat eh, rozvoj průmyslu a malých a středních podniků, protože bez reálné ekonomiky není možné krizi překonat. Růst není dobrý úplně ve všech členských státech, s tím souvisí dosti vysoká nezaměstnanost v některých zemích. I toto je potřeba řešit a vzít to v potaz při řešení globálních problémů. Tento vývoj totiž eh, je potřeba podrobit diskuzi, diskutovat o tom, jak posílit HMU. V posledních letech eh, proběhla řada reform. Eh, mluví se o bankovní unii, unii kapitálových trhů, máme k dispozici fond pro strategické investice. Toto vše jsou kroky správným směrem. Společně musíme usilovat o systém řízení, kdy budeme společně sdílet odpovědnost. Je důležitá demokratická diskuze, protože bez ní není možné, eh, aby vznikla politická odpovědnost. A budeme ve své práci účinně tehdy, když eh, evropští eh, občané budou cítit, že jsou zapojeni jak na národní, tak evropské úrovni. To znamená, odpovědnost na národní úrovni je více než potřeba. Bude to žádat úzkou spolupráci mezi evropskými institucemi a národními vládami a parlamenty. Dnešní diskuze je velice ceným příspěvkem k procesu demokratizace v rámci ekonomického řízení. Musíme být ambiciozní, ale zároveň realističtí. Děkuji za účast na eh, tomto velice důležitém zasedání. Děkuji, říká pan předseda. Thank you very much, Ms. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní bych předal předsednickou funkci Žánu Arčuji, prosím. Vážení kolegové, jsem rád, že vás mohu pozdravit jako předseda rozpočtového výboru za přítomnosti Roberta Gualtieriho, který je předsedou výboru pro hospodářské záležitosti. Rozprava, kterou teď povedeme, navazuje na předcházející panel. Položíme si otázku, jaké jsou cesty a prostředky k posílení zprávy eurozóny. Dáme slovo dvěma komisařům, kteří se k nám připojili, pan komisař Dombrovskis a komisař Moskovici, a potom slovo těm z vás, kteří o něj požádají podle stejných pravidel, která jsme uplatňovali v prvním panelu. Prosím, omezte se na dvě minuty, aby co největší počet účastníků mohl vystoupit potřeba posílit zprávu eurozóny je naléhavá a nutná. Když bylo euro uvedeno do oběhu, museli jsme se rozhodnout eh, pro rozpočtové řízení anebo pro pakt stability a růstu. A my jsme se rozhodli pro pakt růstu a stability, který stanovil pravidla. Jakmile byla tato pravidla překročena, nikdy nebyly spuštěny sankce, s nimiž toto nařízení počítalo. Nezavedli jsme tedy vládu a nemáme ani nařízení. Tak to v současné době vypadá. To znamená, že euro je ohroženo a eurozóna už nevyvolává všechnu tu důvěru, kterou by vyvolávat měla. Před chvíli se zde hovořilo o tom, že je nutno podporovat růst, aby se vytvářela pracovní místa. Ale jak k tomu můžeme dospět, když zde není plná důvěra v naši měnu a v instituce eurozóny? Máme Evropskou centrální banku, máme jednotnou měnovou politiku, ale nemáme hospodářskou politiku eurozóny. Je zde součet národních politik a tím pádem zde není policy mix jako ve federálním státě, v USA například. To znamená, že je naléhavé a nutné pracovat na tom, aby se vyvinuly instituce a zpráva eurozóny. Předseda Tajany nám to připomněl. Máme zde dva kolegy, každý z nich eh, zastupuje jeden výbor, paní Beres z výboru Ekon, pan Berge z rozpočtového výboru. Oba dva pracují na návrhu zprávy, která má vrátit eh, eurozóně rozpočtovou kapacitu, aby mohla čelit eh, symetrickým i asymetrickým šokům, aby mohla vyvolávat tlak směrem na konvergenci. usilujeme o to, abychom přijali kód konvergence, pokud jde o celou řadu práv, abychom měli skutečnou politiku na podporu růstu, investic a zaměstnanosti. Evropský měnový fond existuje prakticky s tím mechanismem stability, finanční stability ale není kontrolován žádným parlamentem, ani národními parlamenty, ani parlamentem evropským. Takže tam je určitě prostor k tomu, jak zlepšit zprávu eurozóny. Děkuji a teď dám slovo svému spolupředsedovi, pokud se chce vyjádřit, a potom komisařům. Děkuji, drahý Žáne. Já si myslím, že jste řekl v podstatě vše, Završení Evropské hospodářské měnové unie je zásadní. Ve zprávě naší společné změny, změny jsme udělali spoustu kroků vpřed, ale pořád eh, nám ještě chybí hospodářská zpráva. Jediná věc, eh, kterou bych rád dodal k tomu, co jste říkal, je to, že když se podíváme na čísla, která nám předložil komisař Dombrovský, tak se nám podařilo hodně snížit deficit, ano. Máme nejnižší deficit eh, na světě. Možná ještě nejsme úplně schopni provést eh, ty další potřebné kroky. Určitě Musíme také uvést do stabilního stavu naši strukturální bilanci v našich ekonomikách. Řešíme také to, abychom vytvořili správné nástroje na podporu růstu a zaměstnanosti, a abychom koordinovali hospodářské politiky. Je také pravda, že kde je vůle, tam je cesta, takže já Věřím, že ještě předtím, než dojde k té potřebné změně smlouvy, tak i za stávající smlouvy, pokud je politická vůle, tak můžeme toho hodně udělat. Můžeme udělat podstatný krok vpřed. A naše návrhy zpráv, které zde byly zmíněny, také v rámci stávající smlouvy nastěňují celou řadu kroků, které by mohly být učiněny. Je tedy čas na to dát slovo komise a jako první má slovo Valdis Dombrovskis. Eh, eh, Děkuji, vážení kolegové, eh, vážení europoslanci, národní parlamentáři. Ta hloubka diskusí dnes tady o EU a národních hospodářských politikách, tedy ta diskuse, co právě proběhla, ukázala, jak dalece jsme posílili instituce naší ekonomické a monetární unie. Ale je zde stále dost nevyužitého potenciálu a je potřeba řešit zbylé nedostatky v fungování a architektuře. Tyto dvě snahy jdou ruku v ruce. Je potřeba co nejlépe využít nástroje, které již máme, a na tom základě vytvářet konsenzus pro dokončení Eh, monetární a ekonomické unie. Zpráva pěti předsedů z června 2015 stanovuje, jak se toho má dosahovat. Tedy prohlubování tím, že budeme konat. To bylo moto té první fáze. A eh, na tomto poli už vidíme určitý postup. Aby hospodářská unie byla eh, použitelnější pro konvergenci prosperitu sociální eh, soudržnost, je potřeba změnit zaměření evropského semestru. Doporučení pro eurozónu se teď vydávají ještě před národními doporučeními, tak aby bylo možné je zvážit eh, už při návrhu národních reformních programů. Rovněž vytváříme národní tzv. productivity boards, které hodnotí a e, případně reformují aspekty na národní úrovni. Finanční unie se rovněž posunula dál. Přijali jsme legislativní návrhy ohledně systému EDIS zajištění vkladů a e, různé, e, různá opatření na snižování rizik. Národní plány předkládají návrhy na e, integrovaný trh kapitálových trhů v Unii do roku 2019. Teď je potřeba se posunout v oblasti implementace. Povzbuzuje mě, že návrhy na bankovní unie a unii kapitálových trhů jsou na seznamu priorit, které byly odsouhlaseny mezi parlamentem, radou a komisí. Lepší integrace naší fiskální unie eh, bylo právě záměrem vytvoření European Fiscal Board, což je nástroj, který už teď eh, funguje v plném rozsahu. Tento parlamentní týden je jeden z konkrétních výsledků toho posunu i na politické úrovni. Aktuálně angažujeme všechny účastněné strany evropského modelu řízení, na kterém jsou také odvislé naše nové politiky. Jak se říká ve zprávě pěti předsedů, dokončení EMU může e, znamenat potřebu dlouhodobě a středně a e, dlouhodobě a době vytvářet další nástroje a instituce. E, v rámci své role komise připravuje práci na budoucích reformách a na koordinaci těchto politik pod záštitou předsedy. Naším cílem je odolnější a prosperi, více prosperující model. To vyžaduje zvýšenou konvergenci ekonomik členských států a zvýšenou kapacitu eh, řešit eh, větší a větší hospodářské šoky. Je potřeba eh, přeseknout ten začarovaný spoj mezi bankami a soukromým sektorem, který způsobil krizi v roce 2009. Rovněž je potřeba zajistit, spra- zajistit spravedlnost a sociální konvergenci. Je potřeba hlasitěji říkat, že EMU pomáhá zachovat náš sociálně tržní model. Tento cíl eh, je sdílen v podstatě všemi, nicméně co se liší, jsou názory na to, jak jej dosáhnout. Eh, podle nás je potřeba je potřeba eh, řádně vyvažovat jednotlivé, jednotlivé tyto vize a postupy jedině tak lze dosáhnout cíle. Dovolte mi uvést několik příkladů. Sledování rozumných veřejných financí a řešení nedostatku na národní úrovni je nejlepší způsob, jak kontrolovat makroekonomická rizika. Na pozadí eh, rozumné národní politiky to má dvojí dopad. Za prvé to redukuje potřebu eh, sdílení rizik z nějaké centrální stabilizační platformy a eh, umožňuje to této platformě řešit větší rizika lépe. Ve finanční oblasti dokončení kapitálové unie a unie finančních trhů zlepší výhledy a povede to k větší míře sdílení rizik soukromými subjekty. Je potřeba, aby všechny subjekty napříč všemi státy si připadaly stejně chráněné. Proto je potřeba mít takové nástroje jako Single Resolution Fund a je potřeba mít jednotný přístup k případům například rozpouštění bankovních institucí. Je potřeba minimalizovat využívání komunitárních zdrojů tím, že budeme mít rezilientní bankovní sektor. Názor komise je takový, že není silné EU bez silné eurozóny. Představíme bílou knihu na téma budoucnost Evropy, včetně reflexí na eh, téma prohloubení hospodářské a monetární unie. To bude vlastně k 60. výročí římské smlouvy. Eh, těch oblastí, na které se zaměřím, je celá řada. Já budu mluvit o třech. Za prvé, jak znovu nastartovat proces konvergence v rámci eurozóny. Podíváme-li se na eh, závazné benchmarky konvergence, tak se musíme zamyslet nad tím, jak je budeme definovat. Zpráva pěti předsedů identifikuje několik klíčových oblastí, například zaměstnanost, dávky v nezaměstnanosti, penzijní systémy, jejich udržitelnost a um, zranitelnost celých systémů. Mé zkušenosti s evropským semestrem naznačují, že zvýšení odolnosti našich ekonomik, větší konvergence v oblasti konkurenceschopnosti, prostředí biznesu a veřejných zpráv je velice důležité. Za další, Zpráva pěti předsedů navrhuje, aby veřejné sdílení rizik bylo posíleno mechanismem fiskální stabilizace pro eurozónu jako celek. A v takových případech eh, vlastně národní stabilizace nemusí eh, dostačovat v případě nějakých problémů. Hlavní myšlenky se točí kolem podpory investic, eh, otázky dávek v nezaměstnanosti, které by mohly být doplněny například nějakým mechanismem zajištění. Například bychom mohli mít eh, finanční mechanismus, který poskytuje výhodné půjčky na podporu investic v zemích, které čelí asymetrickým hospodářským šokům, což by nevedlo k permanentním transferům mezi zeměmi, Eh, spíš by to usnadnilo cestu pro reformy na národní úrovni. Třetí klastr témat se týká sociálního rozměru EMU a jednotného trhu. To je tedy eh, ten evropský pilíř sociálních práv, který brzy představíme, který dobře zapadne do této celé debaty. Eh, jak vidíte, je to skutečně široká paleta témat. Těším se na vaše názory a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane Dombrovsky, si. Nyní Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslance, děkuji za toto pozvání. Je pro mě ctí hovořit s vámi o tak důležitém tématu, jako je posílení hospodářské a měnové unie. Hovořili jsme o hospodářské a politické konjunktuře. Já vím, že jsou zde i předpovědi, že eurozóna se chýlí ke konci. Já mám úplně opačný názor. Já si myslím, že musíme pouze pracovat na nástrojích, která zajistí přežití Evropské unie, její přetrvání. Práce jak národních parlamentů, tak i Evropského parlamentu svědčí o tom, že toto přesvědčení se mnou sdílí celá řada poslanců. Máme zde zprávu BRSBG, o které hovořil Jean Artui. Myslím si také, že výbor pro rozpočet eh, má také zprávu z ledna o příštím financování Evropské unie. To je tedy zpráva Maria Montiho, který se mnou společně byl v komisi. V posledních měsících eh, i na začátku tohoto roku jsme dostali celou řadu stanovisek národních parlamentů k této otázce. Jaké jsou nástroje, které potřebujeme, abychom mohli posílit eurozónu? Potřebujeme především posílit konzistentnost makroekonomických politik. Komise předložila sdělení ohledně pozitivní orientace rozpočtové politiky eurozóny. To byl doplněk k jejímu doporučení. Hospodářské oživení je pořád ještě křehké a proto potřebujeme adekvátní rozpočtovou politiku, která bude více napomáhat oživení. Myslím si, že je vhodné uvést konkrétní příklad pozitivní kolektivní rozpočtové orientace. Dále musíme posílit zprávu a řízení eurozóny. Máme zde zprávu pěti předsedů, která je takovou cestovní mapou. Máme zde první fázi, která už byla ukončena, byly zde nastíněny v Bílé knize ze začátku března obrysy druhé etapy. Pracujeme na tom společně s předsedou Junckerem, vytvořili jsme Evropský rozpočtový výbor, a říkáme to European Fiscal Board. předsedá mu velký dánský ekonom, a který radil komisi ohledně agregované politiky, pokud jde o rozpočet. Tento výbor už funguje od minulého roku a Vidíme také, že jeho pomoc je velmi cenná. Pokud jde o strukturální reformy, členské státy eurozóny musí vytvořit Národní rady pro produktivitu, ty budou nezávislé a musí poskytovat veřejnou analýzu konkurenceschopnosti a produktivity. To by nám mělo pomoci udělat strukturální reformy 2.0, které budou zaměřeny na lidský kapitál. Ty jsou rozhodující, aby eurozóna konvergovala ale směrem nahoru. Nedávný vývoj evropského semestru, který zdůrazňuje sociální inkluzi, to je také konkrétní krok vpřed při uplatňování této první fáze prohlubování Evropské unie. Snažíme se do toho velmi úzce zapojit nejen Evropský parlament, ale i parlamenty národní. My velmi často předstupujeme před národní parlamenty v rámci tohoto cyklu. Komise v Bílé knize vydá širší vizi budoucnosti hospodářské a měnové unie, nebo tedy v rámci této Bílé knihy o Evropské unie, která bude vydána v březnu roku 2017 bude kapitola, která se bude týkat této oblasti a v tomto rámci také předložíme své myšlenky k tomu, jak by se měla uplatňovat druhá etapa podle té zprávy pěti předsedů, protože Evropa potřebuje více než jen fyzickou bezpečnost. Je příliš brzy na to, abychom specificky hovořili o jednotlivých návrzích, ale myslím si, že už teď eh, mohu říci, že jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme velmi ambiciozní cestovní mapu, která bude na úrovni našeho očekávání. Zcela klíčový význam má dokončení bankovní unie. A teď mám tedy na mysli ten backstop, jednotný rezoluční fond, abychom právě umožnili tu ekonomickou konvergenci směrem nahoru. Hovořili jsme také o tom, že eurozóna potřebuje nové stabilizační mechanismy, aby zaručila přetrvání celého mechanismu Ať už bude mít jakékoliv technické znaky, musí se vyznačovat především sdílením rizik v rámci Evropské unie. A to musí být podmíněno dodržováním závazků, je třeba vyvážit sdílení rizika. Za třetí, sociální dimenze musí být velmi silně přítomná, musí být konkrétní, aby členské státy i občané k tomu více přilnuli a vzali to za své. Já jsem ze své zkušenosti přesvědčen, v Euroskupině jsem více než pět let řešil celou řadu otázek spojených například s Řeckem. Jsem přesvědčen o tom, že nic není nemožné, pokud budeme diskutovat s Centrální bankou, s ministry financí. Potřebujeme závan demokracie, transparentnosti, politiky potřebujeme dosáhnout toho, aby se zreformovala zpráva a řízení. Když se podíváme na veřejnost, tak sedm lidí z deseti je pro euro. Ale zároveň chtějí větší dynamiku, demokratický, realistický přístup, který navrhuji, je zcela zásadní, pokud chceme udržet tu lidovou podporu pro euro. Tato diskuze o budoucnosti eurozóny musí probíhat nyní, v této chvíli. Mnozí mají strach, že volby, ke kterým dojde v celé řadě důležitých členských států, nejsou zcela vhodné pro tuto debatu. Já si myslím pravý opak. Právě volby jsou skvělou příležitostí k tomu, jak hovořit o Evropě a její budoucnosti. S tím ovšem, že to musíme dělat seriózně. Jsme ve světě, kde se šíří nejistota a eurozóna musí být polem stability. To je náš cíl i váš cíl. Meziparlamentní cíl je takovou jedinečnou příležitostí, demokratickou platformou, kde můžeme začít pracovat na přípravě té národní části evropského semestru. Jednotlivé zprávy budou vydány na konci února. Bude to mít eh, trošičku zvláštní místo v té naší bílé knize. Já jsem v každém případě rád, že se do toho zapojí vaše parlamenty, protože tento dokument jistě vyvolá širokou debatu a my jsme proto my jsme zde proto, abychom k této debatě také přispěli, abychom si vyslechli vaše poznámky a připomínky. Thank you very much. Děkuji. Děkuji také za to, že jste zdůraznili význam rozsáhlé veřejné debaty k tomuto tématu a naše zasedání velice dobrou příležitostí, jak se takové diskuzi věnovat. Teď tedy zahájím diskuzi. Pan Nikolaos Tornaritis vystoupí jako první. Je z poslanecké sněmovny mm, Kypru za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Ačkoliv se nám podařilo dosáhnout důležitého pokroku, pokud jde o fiskální konsolidaci, nesmíme usnout na Vavřínech. Musíme pokračovat v řešení dalších důležitých problémů, například vysoká nezaměstnanost mladých lidí nebo dlouhodobá nezaměstnanost eh, v některých členských státech. Problémem je také vysoká zadluženost některých států a velké rozdíly a nerovnosti, stejně jako finanční a sociální obtíže a rozdíly mezi členskými státy EU. Došlo také k nárůstu euroskepticismu a vlivu populistických stran. Přitom nám stárne populace, dochází k uprchlické krizi, Víme, že Británie se zvolila Brexit, víme, že celosvětově jsou reálné velké teroristické hrozby a za této situace chci zdůraznit, že není možné problémy eh, našich ekonomik, především strukturální problémy, vyřešit pouze měnovými nástroji. Nyní je důležitější než kde jinde zdůraznit zásadu solidarity. Solidarita je hlavní zásadou Evropské unie a měla by být eh, tím principem, který bude základním kamenem pro vztahy členských států a povede nás k politikám, které budou tvořit růst a pracovní místa. Jediným takovým způsobem můžeme růstu a pracovních míst dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Nyní Joao Galamba, pardon, omlouvá se pan předseda Miguel Tiago z Portugalska Zague. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem Miguel Tiago a jsem poslancem portugalského parlamentu. Jednotný trh nesnížil rozdíly mezi členskými státy, spíše prohloubil ekonomické eh, rozdíly. Ukazuje to současné asymetrie, například eh, situace Portugalska je velice obtížná, pokud jde o školství, kulturu a tyto oblasti. Potýkáme se tam s řadou problémů. V řadě členských států je reakce v podobě oligopolí, posilování bankovního systému, ale já si myslím, že to brání státům řešit asymetrie, které existují, naopak se tím dále prohlibují. Kapitálová unie, nebo unie kapitálových trhů byla prezentována jako přínos pro malé a střední podniky, ale ve skutečnosti se jedná o další pokus, jak podpořit velký kapitál. Viděli jsme, že finanční sektor je predátorem, který ty je z sociálního sektoru jsme také svědkem neudržitelnosti celosvětového systému a do toho všeho přichází, přicházejí úsporná opatření, nové vyjednávání státních dluhů. Řada zemí se ocitla v záchraném programu trojky a země, které si přejí vystoupit z eurozóny kvůli neudržitelnosti, eh, nemají tu možnost. A to my potřebujeme. Je potřeba naopak rozložit bankovní unii, a jednotný trh eh, kapitálových trhů. To si myslím, že by byla jediná správná reakce pro současnou situaci. Myslím, eh, že bychom neměli kupit další a další pravidla. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Pierre Lemuje z Francie. SAD. Děkuji, pane předsedo. Rád bych navázal na vystoupení předsedy Artuise, který říkal, že máme volbu mezi hospodářskou vládou a nařízením, které bude obsahovat pravidla. My jsme hospodářskou vládu nevytvořili a mezi tím jsme znásobili pravidla. To nařízení o spoluvlastnictví máme, ale pořád ho neuplatňujeme. A navíc eh, máme politiku, která není stabilizační, protože to by znamenalo jak měnu, tak i rozpočet. A máme zde procyklické politiky, která ještě potrhují, které ještě potrhují recesi, to jsme viděli v uplynulých letech, takže je nutno, aby se měnová unie vrátila k tomu, co měla udělat už od začátku aby začala koherentně uvažovat o makroekonomické politice Unie. Já vítám to, co dělá komise, když navrhuje, aby naše rozpočtové politiky byly více expanzivní. Mé druhé má druhá připomínka. V zakladajícím článku nebo v, v, v článku o založení Evropské unie se říká, že rozpočet unie musí být financován z vlastních zdrojů. A to si myslím, že je skutečné téma, ke kterému bychom se měli vrátit. Bylo chybou, že jsme od této otázky upustili. Máme zde alespoň tři možné zdroje, to je daň z finančních transakcí, jistý způsob, jak reagovat na finanční krizi, dále daň z uhlíku na hranicích Evropy, nemůžeme být jediným kontinentem, eh, který bojuje proti klimatickým změnám, ale zároveň přijímá produkty, které nedodržují pravidla a potom také daň ze daň placená společnostmi. Pokud chceme mít vlastní zdroje, které budou mít smysl, které budou mít společný základ, tak je nutno, abychom postupovali směrem ke společnému konsolidovanému daňovému základu. Děkuji. Děkuji a další řečník je Grozdana Perič z chorvatského parlamentu frakce EPP. Dobrý den, e, já jsem Grozdana. Dobrý den, jsem Grozdana Perič a jsem z Chorvatska. Jsem předsedkyní finančního a rozpočtového výboru. Chtěla bych se vyjádřit k situaci v mé zemi a také k výhledu Evropské unie do budoucna. Chorvatsko po dobu šesti let se snažilo vymanit z ekonomické krize a v Teprve po šesti letech, až v roce 2016, po šesti letech recese, se Chorvatsku podařilo dosáhnout růstu ve výši 2,7 a očekáváme, další růst kolem 3 také v nadcházejícím období. Rozpočtový deficit se podařilo snížit vůbec poprvé po deseti letech, takže eh, klesl z 87% na 85%. my jsme podnikli celou řadu různých opatření. Jak v oblasti fiskální, tak v oblasti měnové a ekonomické. Přestože opozice často uvádí, že naše ekonomická politika nemá valné úspěchy, dovolím se s tím nesouhlasit. Přesto jsem znepokojena současným politickým vývojem a politickými stranami, které volají po vystoupení z HMU a zrušení eura. Chorvatsko eh, se naopak chce k HMU připojit, proto abychom mohli eh, využít výhod společné měny. Děkuji. Nikolaus Manios eh, z řeckého parlamentu za e, prosím. Καλησπέρα σε όλους. Přeji všem hezké odpoledne. Rád bych e, poděkoval panu předsedovi. Beru si slovo po druhé, protože bych rád něco řekl. Tedy něco, o čem jsem přesvědčen. Od e, doby vytvoření Evropské unie jsem měl pocit, že po pádu diktatury v Řecku jsem vždy podporoval myšlenku jednotné Evropy. Jediný způsob, um, jak se vyhnout problémům dál do budoucna, je mít národy sjednocené. Nechceme, aby se od sebe odštěpovali. Se zájmem jsem si vyslechl to, jak pan předseda rozpočtového výboru uh, říkal něco velice důležitého. Jsou tady dvě osy, dvě takové cesty, kterými se můžeme ubíhat. Za prvé, je to cesta hospodářské politiky. Tam se můžeme řídit celou řadou věcí, ale pak je tady ještě druhá cesta. A já si myslím, že toto je ta cesta určující, rozhodující, kterou vlastně nelze přeinterpretovat. A tato druhá cesta je integrace demokracie a solidarity v Evropě, konkrétně v eurozóně. Pokud ztratíme ten politický směr, pokud zapomeneme, že to, co sjednotilo evropské státy, byla demokracie, že demokracie vytvořila tuto, tento hospodářský celek, Nemyslím si, že najdeme další cestu, jak dosáhnout našich cílů. Je potřeba prohloubit demokracii v eurozóně i v EU. Co to znamená? Z technického hlediska to znamená, že více rozhodování eh, by mělo být v rukou zvolených institucí, institucí zvolených občany. A pak ještě jedna technická věc týkající se zdanění, o tom jsme mluvili. Nelze žádat rovnost a demokracii, pokud máme rozdíly v oblasti daní zemi od země. Musíte chápat, že to přece vytváří nespravedlnost. Vytváří to nespravedlivou konkurenci. Takže v celé té debatě, v celém tom přemýšlení o e, hospodářské a měnové unii, bychom měli mít i společnou úroveň zdanění, abychom měli e, stejné daně ve všech zemích. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jo, Joachim Pos, německý Bundestag, SAD. Pane předsedo, dámy a pánové, Evropa Eh, čelí v posledních měsících stále větším výzvám. Brexitem, zvolením pana Trumpa a dalšími věcmi. Eh, já však stále mám jaksi naději, že se ta příležitost této bílé knihy využije všemi předsedy a že to bude odvážný krok. Ta diskuse, která se vede v některých zemích, musí být důsledná. Je potřeba, abychom e, nepřilévali olej do ohně populistů nacionalistů, kteří Evropu nechtějí. Je potřeba jim dát jasnou odpověď, jednotnou odpověď, která by mimo jiné mohla být i to, že bez ohledu na volební taktizování se zasnažíme eh, dokončit tu architekturu eurozóny nebo respektive se tomu finálnímu, té finální představě více přiblížit. Abychom jen nespoléhali na, centrální, na Evropskou centrální banku, že se tedy o všechno postará. Abychom neustále neposlouchali, že za problémy může Německo. Ne. Je potřeba přejít do ofenzívy. Eh, já si dovedu představit, že jeden z kroků pro překonání těchto velkých výzev by mohlo být i trvalé přijetí eh, Evropského stabilizačního mechanismu a jeho převzetí do evropských smluv. A eh, jako Evropský měnový fond bychom měli ESM a monetární politika, která už je na svých hranicích, to je jasné, by pak nebyla tak přetížena, protože v některých částech Evropy jsou velké hospodářské Evropy a proto bych rád apeloval na to, eh, aby se podpořilo to, co říkal pan Moskovici a ostatní aby se postupovalo rozhodně. Je potřeba dát těm iracionálním výzvám nějakou odpověď, protože eh, populisté zkrátka způsobují jenom utrpení anebo nespokojenost mezi lidmi. Je potřeba začít reagovat eh, na Trumpa, Putina, Orbána, na Orbána zejména, protože ten eh, je v členském státu Evropské unie. Je potřeba takovouto politiku kontrovat, politiku pana Kačinského a na všechny ostatní ty síly, které chtějí Evropu destabilizovat. A o tom je potřeba se poradit i na konferencích tohoto typu. Děkuji vám. Kristos eh, Stajkuras, EPP, řecký parlament. Děkuji, pane předsedo. Finanční krize ukázala, že EMU potřebuje reformu a solidaritu. V rámci té turbulence za poslední eh, roky EMU podnikla výrazné kroky na překonání krize a eh, na sebeposílení, na posílení vlastního řízení, vlastní správy. Nicméně těch kroků zbývá ještě spousta, ať už na individuální nebo na kolektivní úrovni. Eh, na úrovni monetární i fiskální politiky. Jaké jsou priority? Za prvé je potřeba cílit na konzistentní, koherentní a sekvenční strukturální reformy, zejména v oblastech původních zdrojů růstu. Nicméně eh, je potřeba prioritizovat, je potřeba využívat politický kapitál, je potřeba zužitkovat administrativní kapacitu, jasně komunikovat – je dobře, je, eh, potřeba, je, je potřeba dobře nastavit ehm, kritéria. To je zapotřebí, abychom zachovali tu národní setrvačnost toho reformního procesu, abychom překonali, překonali veškerý odpor, abychom dosáhli spravedlivých a efektivních účinných reform. Druhá priorita. Přístup k penězům je naprosto zásadní pro biznis. Zejména v zemích, kde jsou velké bankovní sektory, úvěrové instituce a další. Je potřeba mít je efektivní rámec pro insolvence. Je potřeba redukovat objem nesplatitelných, nesplácených půjček. Například eh, různé eh, bankovní svazy vyžadují zároveň zlepšování v, ve výhledech, ale i v redukci rizik je potřeba implementovat třetí pilíř eh, zajišťovacího systému, tedy ten postpojišťovací eh, díl systému pojištění vkladu. A rovněž je potřeba mít tzv. postfiskální politiky, které zváží fiskální cyklus a příslušné cíle eh, s přihlednutím ke konsolidaci. Je potřeba zlepšit kvalitu veřejných financí prostřednictvím implementace přeskumů. E, aniž bychom tedy přijímali nové, ať už přímé nebo nepřímé zdanění. E, je potřeba fiskální situaci hodnotit v tom dvojím světle dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a ve světle potřeby eh, hospodářsky podporovat obnovu realistickými dlouhodobými fiskálními cíly, zejména v případech, kdy je nějaká země dlouhodobě v recesi a má velice vysokou míru nezaměstnanosti. Uh. A nyní má slovo Enrico Briante Diaz z portugalského parlamentu. Dobré odpoledne. Já teď eh, už jsem si vlastně vzal slovo po druhé. Už jsem dnes odpoledne jednou vystoupil. Mohli bychom dlouze hovořit o rozpočtové kapacitě eurozóny, která je důležitým prostředkem, jak zaručit sociálně ekonomickou konvergenci a jak bojovat proti symetrickým a asymetrickým šokům, jak vyplývá také z rozpočtových smluv. Mám málo času, takže bych se ráda zaměřil spíše na to, že je skutečně nutno co nejrychleji završit bankovní unii. Máme před sebou velké výzvy, jak říkal kolega Post eh, z Německa, a musíme být důvěryhodní, když eh, uplatňujeme finanční a rozpočtovou politiku v Evropské unii. Je pravda, že dnes řešení bankovní unie je neúplné a je to špatné rozhodnutí, špatné a nedostatečné, protože rezoluční fond, fond pro řešení problému nemá skutečný evropský mechanismus. Ten mechanismus má Evropská centrální banka, ale přispěvatelé prostřednictvím svých národních rozpočtů platí za záchranu banka. A občané tedy jsou velmi nedůvěřiví, když musí platit tyto účty a demokraticky potom nejsou schopni kontrolovat rozhodnutí evropských orgánů, jako je ECB a jednotný mechanismus dohledu nebo generální ředitelství pro konkurenci Portugalsko má několik poslanců ve vyšetřovací komisi pro řešení problémů bank. Nicméně rozhodnutí je pořád stejné. Daňový poplatník platí ale nemá možnost demokratické kontroly. Musíme dokončit eh, bankovní unii, musíme kontrolovat tam, kde je to nejvhodnější a já bych žádal oba komisaře, aby nám jasně řekli, co chce komise udělat, eh, aby završila tento proces bankovní unie. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo Stefanos Stefalu z Kypru. Gue. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη σύνοδο που προηγήθηκε έγιναν διάφορες παραδοχές. Θα ήθελα να σημειώσω... Děkuji, slyšeli jsme tady toho hodně. Mě by zajímaly reakce na tři věci. Nejprve nerovnováha mezi finančními a sociálními cíly, za druhé, že fiskální politika by neměla jaksi trestat, jak zmínil také pan Moskovici, a e, ta třetí otázka se týká, e, tedy to samé platí pro monetární unii, a za třetí, ty politiky, které zatím přijímáme, mají jen velice špatné výsledky. Špatné výsledky mají proto, že se podle našeho názoru snažíme bojovat s hospodářskou krizí stejnými politikami, stejnými nástroji, které nás do ní přivedly. Ehm, Jinými slovy, konvergence a solidarita stále chybí. Místo toho máme úspory, neustále se škrtáváme různé dávky a to neškodí jen dělnické třídě, ale ekonomice jako takové. Podle OECD politika tohoto druhu škodí celé ekonomice a vytváří takový začarovaný kruh, který vše jen zhoršuje. Takže to sdělení je prosté. Pokud chceme mít monetární unii, která bude života schopná, je s tím potřeba něco dělat. Jinak to povede eh, k větší míře nacionalismu, fašismu a eh, většímu počtu extrémně pravicových stran v Evropě. A pak ještě jeden komentář k bankovní unii. Evropská centrální banka už má tolik pravomocí, že se z ní stává vlastně další centrum moci a nikomu se nezodpovídá. To je, myslím, velice problematické pro demokracii v Evropě. Vytváří to i problém legitimity všech těchto politik. Děkuji. A nyní má slovo náš kolega, poslanec Evropského parlamentu Marco Valli z Itálie z frakce EFDD z hnutí pět hvězd. Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím k tématu, které souvisí s hospodářskou a měnovou unii. Já už jsem to zmínil ve svém předcházejícím příspěvku. Rozhodně nechci, aby politika, která podporuje hospodářskou a měnovou unii, do které jsme hodně investovali, obětovala příští generace ve jménu nějakých kompromisů, které přinesou nevýhody především periferním zemím. Takže věnujeme velkou pozornost nařízením nebo návrhům, která budou předlo- které budou předloženy. A vyjádříme se k tomu. Pokud jde o bankovní unii, tak jsem slyšel mainstreamové teorie a já k tomu připojí další, naši, takzvaně populistickou. Podle mě se nebudou eh, řešit eh, příčiny bankovní krize, ale následky. Takže ty dva pilíře byla vytvořena, byl vytvořen systém eh, bankovního dohledu, hodnocení je na základě úvěrového systému, vůbec se zde neřeší příčiny, První krok eh, nebo první prvek, eh, který činí bankovní unii neúčinnou, to je věc, která se zde vůbec neřeší, tam se to vůbec eh, nenapadá. A pak zde máme bail-in v mnoha ústavách je to považováno za neústavní, protože se tam píše, že úspory musí být chráněny, protože jsou nedotknutelné. A tady se hovoří o tom, že je možno je vymazat. Máme centrální banku, která v podstatě není centrální. Ten, kdo dnes přijme euro, tak nemá backstop, nemá nic, co mu zajistí stabilitu systému, takže je to obrovská nestabilita celého systému. A snažit se o nějaký kompromis, abychom uspokojili země severu, které nechtějí platit za krize na jihu, to je podle mě nespravedlivé. Já si myslím, že to je situace, která vyvolá ještě větší nestabilitu. Náš návrh, vy si myslíte, že je populistický, podle mě je rozumný, je vytvořit skutečnou bankovní separaci mezi Glastiklakt, tomu budete rozumět vy, kteří se zabýv, zaobíráte ekonomikou a my jsme k tomu vlastně k dispozici, můžeme o tom diskutovat. Děkuji. A nyní Antonio Leiteo Amaro, který je poslancem za PSD EPP v portugalském parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Už velice dlouho si uvědomujeme, jaké nedostatky a chyby má měnová unie. A já myslím, že jsme teď někde v půli cesty a je to nevýhodná situace. Řada občanů, řada politiků se snaží stavět členské státy proti sobě, jich proti severu, periferie proti středu a tak podobně. I zde se někteří domnívají, že cestou ku předu je zrušení eura. V tuto chvíli se ale myslím, že vlastně neděláme vůbec nic na to, abychom dokončovali projekt eura. Já tedy na vás všechny apeluji. Myslím si, že evropské instituce, podobně jako vlády, bohužel nedodržely eh, své sliby, nedodržely své slovo. My jsme v Portugalsku udělali obrovské oběti v posledních letech eh, pro to, abychom upravili eh, své veřejné finance. Já zastupuji široce podporovanou portugalskou stranu, která byla pro reformy, pro splacení dluhů, ale my si přejeme, aby se kupředu vyvíjela i celá Evropská unie. Chceme, aby se takové představy projevily v materiálech Evropské komise a ptáme se, kdy bude dokončena bankovní unie protože v tuto chvíli máme pouze jednu část bankovní unie, ale nemáme systém EDIS, který by zajistil vklady. Kdy dojde k dokončení unie kapitálových trhů? Kdy eh, dojde ke schválení konkurzního práva eh, Evropské unie kdy vznikne skutečný Evropský měnový fond, který nebude mít jenom podobu technické a finanční podpory pro země v obtížích, ale bude financovat také strukturální reformy a bude také přijímat opatření, která posunou dále ku předu jednotný trh a budou eh, řešit asymetrické otřesy a jejich dopady. Samozřejmě, že tady je potřeba spoléhat na solidaritu a mechanismus harmonizace, mechanismus, který se bude opírat o silné vlády a exekutivní kroky na celoevropské úrovni. Ale kdy můžeme tyto kroky očekávat? Merci. La parole est maintenant... Děkuji. A nyní má slovo paní Fabienne Keller, která zasedá v Senátu Francouzské republiky za republikány. Děkuji, pane předsedo. Já bych ke své prezentaci ještě dodala, že jsem také měla to potěšení, že jsem zasedala v rozpočtovém výboru Senátu, kterému jste předsedal. Ano, to byla taková vzpomínka a já jsem velmi ráda, že vás vidíme zde za předsednickým stolem v Evropském parlamentu. Vážení kolegové, dvě takové úvahy, jedna poměrně technická o tom nedokončení hospodářské měnové unie. Já se chci zaměřit na technický bod, což je společný konsolidovaný daňový základ. Komise předložila návrhy na konci října. Francouzský senát velmi jednoznačně schválil usnesení podporující váš postup, pokud jde o ten společný harmonizovaný daňový základ pro společnosti. Ten by umožnil lépe bojovat proti daňovým únikům, také proti daňové konkurenci, která vyvolává velký odpor vůči Evropské unii, která není schopna toto harmonizovat na svém území a není schopna zajistit, že daně by měly být placeny tam, kde je vytvářeno bohatství. Nebudu se zmiňovat o druhém souboru nástrojů na tvorbu hospodářské měnové unie, a sice rozpočtové nástroje, abych se spíše zmínila o zprávě a řízení této unie. Ráda bych se zmínila o roli parlamentu v eurozóně. My všichni víme, že naše politika, ať už je jaká, potřebuje demokratický základ a musí být sdílena s obyvateli, s Evropany. A k tomu musíme vytvořit politiky, které zůstanou na národní úrovni. To znamená, že propojení národní a evropské úrovně je klíčovým tématem. A já bych zde ráda apelovala na to, aby byl vytvořen parlament, který bude združovat jak europoslance, tak i poslance národních parlamentů z různých komor, aby byl navázán tento dialog a aby mohl být vyslán a podporován silný signál Článek 13 eh, smlouvy o fungování Evropské unie není efektivní, to my víme, nemá ani kapacitu rozhodnout pro Evropu, kde je nutno, aby rozhodnutí byla sdílena co nejširší většinou. Děkuji. Eh, to naše dnešní zasedání je takovým eh, zárodkem toho parlamentu, který byste si přála vy, paní Keller. A nyní Žerasimos Eraulas, který předsedá výboru pro hospodářské záležitosti v řeckém parlamentu a je členem skupiny Syriza. Brojedren. Děkuji vám, pane předsedo. Říká se Fakta sunt servanta. To znamená, že dohody by se měly dodržovat. Řecko splnilo všechny své sliby jako země. Přesto a došlo v poslední době k určitému vývoji. A včera zástupce německého ministerstva financí uvedl, že pokud MMF se nebude účastnit řeckého programu, tak pan Schäuble navrhne vystoupení Řecka z eurozóny. Co to znamená? Znamená to, že... co to znamená, pane Moskovisi nebo pane Gualtieri? Znamená to, že se opět vracíme ke Grexitu, k možnosti, že Řecko vystoupí z eurozóny. Máme tady toho dobrého a zlého policajta, ale eh, tak to bývá obvykle, ale v našem případě jsou všichni policajti eh, zlí. Řecko se snaží vymanit z krize, ale a my usilujeme o ehm, to, abychom po sedmi letech recese samozřejmě dosáhli růstu. Ale ono se tady, my nežádáme pouze solidaritu a větší soudržnost, my žádáme, aby se dodržovaly dohody. Někteří lidé naopak eh, pozitivní vývoj naší země podkopávají. Naši občané to samozřejmě vidí vnímají celou situaci, v níž se ocitá naše malá země v posledních sedmi letech. 35 našeho obyvatelstva žije v chudobě. Řada ukazatelů se mm, bohužel není nastavena správně, protože vycházejí z chybných eh, dat, ale některé chyby eh, učinily také eh, evropské orgány. A není možné nás za to trestat. To znamená, že když proti sobě najednou eh, stojí MMF a evropské instituce a mají nějaký spor, není možné, aby za to platili řečtí eh, občané, aby byli ve vleku velkých hráčů, jako je MMF či evropské instituce. Děkuji. Děkuji. Merci, la parole est maintenant à Igor. Pimenov. Děkuji, slovo má Igor Pimenov, který je poslancem lotyšského parlamentu, je členem rozpočtového výboru za frakci Social Democratic Group Concord. Děkuji, budu mluvit anglicky. Jak zde jasně zaznělo, v prvním panelu daňová konsolidace není jediným nezbytným předpokladem pro hospodářský růst. Investice a zaměstnanost jsou také zásadní podmínkou. Já chci zdůraznit význam přímých eh, veřejných investic, aby se motivovala domácí poptávka. Tato potřeba je hlavně zjevná ve státech, kde nejsou dostatečně rozvinuté trhy. Velké investice se dostávají na trhy spíše než do obchodních plánů. A investorům nejde ani tak o podnikatelské plány jako o trhy. Lotyšsko je dobrým příkladem. My máme méně než 2 miliony obyvatel a čtvrt milionu zhruba v imigraci. Máme velmi tedy mělký trh, očekáváme, že dostaneme z mezinárodních trhů investice umožní hospodářská a měnová unie takovéto investice? Spíše ne. Je to páteří Evropské unie, nicméně říká se, že to zkresluje konkurenci. Nicméně trh je zároveň také politickým institutem. Je vybudován tak, aby stimuloval hospodářský růst je nutno přiznat prioritu přímým investicím i při dobudování hospodářské a měnové unie. Potřebujeme poskytnout nejdříve veřejné investice, abychom dostali potom investice soukromé, protože ty budou následovat. Děkuji a nyní má slovo paní Boguslava Forzešovská, která je místo předsedkyní výboru pro sociální politiku a je členkou Polského senátu. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci a poslankyně, samotné základy Evropské unie a eurozóny jsou skvělé. Dávají možnost rozvoji slabším zemím a neomezují možnosti rozvoje silnějších zemí. Ovšem musí se to stát skutečně faktem. Je třeba umožnit eh, plánování hospodářství, nezávislé plánování hospodářství. Jde také o to, aby pomoc ze strany Evropské unie dávala šanci rozvoji a nevedla k závislosti, k hospodářské závislosti. Příklad Brexitu svědčí o tom, že pomoc Unie pro některé země nepřinesla dobré výsledky. Některé země se na to dívají trošičku opatrně a nemají chuť vstoupit do eurozóny. Pomoc má být moudrá. Nemůžeme těm zemím, kterým pomáháme, vytvářet závislost na ostatních zemích. Teprve poté bude eurozóna bezpečná a státy se budou chtít stát jejími členy. Děkuji. Hm, děkuji. Slovo má Janis Vukans, poslanec Lotyšského parlamentu, který předsedá rozpočtovému a finančnímu výboru. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ehm, mluvil o dodatečných informacích, které možná národní parlamenty a jejich výbory budou potřebovat, tak aby se mohli zúčastnit toho procesu vylepšování EMU. Podle informací, které jsou k dispozici ehm, národním parlamentům, tak v radě probíhá práce na téma systému pojištění vkladů. Eh, tento návrh navrhuje tedy jednotný systém zajištění a pojištění vkladu a vytvoření příslušného fondu. 17. června loňského roku na zasedání ECOFINu byly schváleny závěry rady, které dávají politickou podporu posílení bankovní unie a dalším krokům v této oblasti. Mluví se o tom, že dojde ke snížení rizik a k zavedení dalších opatření ve finančním sektoru. Já mám proto otázku na komisaře jak daleko s touto prací jste? A jakou roli zde eh, hrají národní parlamenty? Co mohou národní parlamenty udělat? Děkuji. Děkuji. A teď má slovo poslední řečník, pan Nasos Atanasiu, který je poslancem řeckého parlamentu, členem výboru pro hospodářské záležitosti a člen strany Syriza. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se omezit se na jednu minutu. Nevyčerpám ani ty dvě minuty. Mám jenom e, jednu otázku na pana Domrovskise, který je zodpovědný za sociální dialog, kromě eura, a patří do nové generace e, evropských politiků. Pane Dombrovskisi, všiml jsem si, že jste velice opatrný, což je e, pozitivní, což je výhoda a projevy čtete. Což je dobře. Chci se zeptat, četl jste tu kritiku některých vědců, eh, která se týkala politiky EU, zejména těch politik, za které jste odpovědný? Já vám jich pár zmíním, třeba si je pak najdete na internetu. Paul Krugman, Evropské šílectví úspor. Pak Paul Krugman opět, opět eh, úspory, politika úspor. Eh, tento vědec vás nazval eh, gengem úspor. Ať už to znamená, co to znamená. Má to pro vás nějaký význam? Nevím, máme těmto lidem sebrat Nobelovy ceny máme vytvořit eh, nějaké hnutí na odebrání Nobelových cen, protože Josef Stiglitz řekl něco podobného. Já nevím. Měli bychom je vyhnat klackem, nebo já nevím. A nebo, já nevím, máme jim začít šlapat po krku? To jsou, eh, to je takové to výrazivo, tedy vyhnat někoho klackem a šlapat někoho po krku, to jsou věci, z knihy eh, Timothy Geithnara eh, zatěžkávací zkoušky, eh, tedy stres testy takzvané. To byl poradce a ministr Obamy. Setkal se s ministry sedmi nejbohatších zemí na světě a vlastně nikdo mu neodporoval. Ptal se, tak chcete jim začít eh, šlapat po krku, chcete, tedy řeky rozumějte, vyhnat klackem, tak to udělejte, ale musíte se ujistit, že krize nepřejde na druhou stranu Atlantiku. To je vše. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. A tím jsme uzavřeli seznam řečníků. Byla to velmi široká a bohatá výměna názorů o zprávě eurozóny. Položili jste otázky našim dvěma komisařům, kteří jsou zde přítomni, takže já navrhuji, aby teď vaše dotazy zodpověděli jeden po druhém a potom dostane stručně slovo Roberto Gualtieri a já, abychom přednesli závěrečné poznámky. Kdo začne? Pan místo předseda Dobrovskis. Uh, uh, Vážení kolegové, já bych vám chtěl především poděkovat za velice produktivní diskuzi a za nadnesené záležitosti. Jedno, co z toho vyplývá, je, že současné kroky v rámci fáze 1 podle eh, zprávy pěti eh, předsedů eh, jsou pro vás důležité, stejně jako další fáze architektury HMU. To jsou propojené záležitosti, kdy jedna fáze vyplývá a navazuje na další. A v diskuzi jste hovořili o tom, nakolik jsou tyto dvě fáze a prvky propojeny. Podívám se teď na některé konkrétní otázky, které jste položili a které se týkají inve- veřejných investic. O tom diskutujeme také v rámci evropského semestru protože stimulace investic je jedním z našich, jednou z našich priorit, kromě strukturálních reform a modernizace hospodářství a odpovědné fiskální politiky. Takže komise stojí o to dále stimulovat jak veřejné, tak soukromé investice, ku příkladu prostřednictvím fondu EFSI, abychom vytvořili prostředí, které bude příznivé pro další investice. Pokud jde o dotazy, které se týkaly dokončení bankovní unie, tak eh, Již dříve jsme říkali, eh, že sdílení a omezování rizika by mělo jít ruku v ruce to je vlastně částečně reakcí na jednu z vašich otázek. Vystoupím tedy eh, v lotyštině, protože kolega ji položil také lotyšsky. Pokud jde o systém pojištění vkladů EDIS, ano, tato diskuze probíhá a jde o to, že opatření ke sdílení a omezování rizika nestačí. Musí dojít i k samotnému eh, provedení programu omezování rizika v bankovním sektoru a už loni Evropská komise přišla s balíčkem návrhu, eh, včetně legislativních návrhů ohledně toho, jak rizika v bankovním sektoru omezovat. A to implementací určitých omezení a regulací, eh, na kterých se shodl Baselejský výbor a Rada pro mezinárodní stabilitu. Všechny tyto návrhy jsou už dnes tady k dispozici a my víme, že diskuze v Basilejském výboru dále pokračují a na základě výstupu z těchto diskuzí je komise připravena zpracovat nové návrhy. Vy jste se mě také ptali na kritiku, nebo respektive kritizovali jste slovy Pola Krugmana politiku Evropské komise. Pokud jde o prognózy pana Krugmana pro rok 2008, on tehdy předpovídal, že Lotyšsko bude novou Argentinou a že jistě zbankrotuje. Lotyšsko nezbankrotovalo, naopak velice brzy se stalo jednou z nejrychleji rostoucích evropských ekonomik a dokázalo velice rychle zreformovat svou ekonomiku. Takže to je, co se týče předpovědí pana Krugmana. Nicméně, samozřejmě ta diskuze zůstává validní a je dobře, že ji tady dnes vedeme. Otázka stojí, jak bychom měli eh, k, k fiskální oblasti, jaký přístup bychom k fiskální oblasti měli zaujmout, jak dosáhnout fiskální stability a jak posílit obnovu ekonomiky. A jednou z možných reakcí je to, že zajistíme přístup, který bude lehce neutrální, lehce akomodativní v rámci eurozóny a přitom naše monetární politika bude eh, dostatečně diferenciovaná podle jednotlivých členských států a jejich potřeb. Protože jsou tady státy, které ještě stále mají eh, nadměrné schodky a to je třeba řešit. Dále vidíme, že je tady vysoká zadluženost v některých státech a to také brzdí růst. Takže i tento problém je potřeba řešit eh, udržitelnou fiskální politikou. Děkuji. Merci, monsieur le vice-président. Děkuji, pane místopředsedo. Chce teď vystoupit Pěr Moskovici? Děkuji, pane předsedo, ano. Rád bych Zazněla zde spousta otázek, já je vezmu tak trošku na přeskáčku. Začnu otázkou otevření eurozóny a přístupu do eurozóny, především pokud jde o Chorvatsko. My jsme říkali, že teď v rámci tohoto mandátu nedojde k žádnému rozšíření, ale v každém případě hospodářská měnová unie je projektem do budoucna, který je otevřen všem členům Evropské unie a teoreticky euro by mělo být měnou všech. Pokud jde o demokratizaci procesů v Evropské unii, já potvrzuji vše, co zde zaznělo. Konkrétně ten dialog, který vedeme dnes mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty a komisí, je zcela zásadní. Nevím, jestli toto je takovou předzvěstí příštího parlamentu eurozóny můžeme si představit celou řadu organizací, například eh, takový společný parlament eh, Evropského parlamentu plus eh, parlamentu států eurozóny. V každém případě tento dialog potřebujeme, potřebujeme novou evropskou odpověď na geopolitické výzvy, které prožíváme, i na ty vnitřní výzvy, Brexit a tak dále, jisté praktiky na východě Evropy, například pan Orbán, a potom samozřejmě politiky Donalda Trumpa. Já jsem přesvědčen, že Bílá kniha o hospodářské a měnové unie nám poskytne ten potřebný elán, který potřebujeme k tomu, abychom dopracovali bankovní uniu. Valdez o tom hovořil, pokud jde o završení bankovní unie, je to zásadní element pro hospodářskou a měnovou unii, je zásadní prosazovat konvergenci a zabránit roztříštěnosti. Stejně jako já si myslím, že omezení rizika, stabilizace rizika musí s tím mít ruku v ruce se sdílením rizika. A to musí být postupná práce, Potřebujeme správně fungující banky pro naši ekonomiku a prací této komise je, úkolem této komise je, aby to zajistila. Příští hospodářská měnová unie je zásadní pro budoucnost Evropy a to je velmi důležitý signál, který tady zazněl z úst většiny z vás. A sice je zde spousta společných postojů a to je dobrý základ i pro naši práci. Vítáme také otázku demokratické zodpovědnosti pro hospodářskou a měnovou unii. Pokud jde o Brexit, ta komise má velmi jasnou, konzistentní, neměnou pozici. Pokud jde o Brexit, tak zase naopak víme, že Řecko má své místo v eurozóně. Pracujeme na tom, aby Řecko bylo silné, abychom měli silné Řecko v posílené eurozóně a pracujeme společně se všemi zúčastněnými stranami. I na řecké straně, i s našimi partnery v rámci eurozóny, se všemi institucemi, abychom toto zajistili. Já jsem přesvědčen, že teď toto stanovisko sdílejí všichni partneři v eurozóně a že postupujeme tímto směrem. Ještě jednou bych zde chtěl říci, že doufám a věřím, že můžeme poměrně hladce završit a druhou revizi. Měli jsme poměrně pozitivní setkání v tomto smyslu minulý týden. Hovořili jsme o tom, že můžeme dosáhnout této dohody, která je už na dohled. Komise bude velmi aktivní, aby k tomu dospěla. Pak zde byl návrh eh, mechanismu na restrukturalizaci dluhu Evropské unie. Jistě vás nepřekvapí, že komisař, eh, který je zodpovědný za rozpočet, eh, nevěří ve svrchovanost v tomto smyslu. My jsme se poučili, pokud jde o ten suverénní dluh, jak to dopadá na naše systémy, jak jsou tím ovlivněni naši občani, když členské státy mají finanční problémy. My jsme přesvědčeni, že potřebujeme eh, pevný rámec a dobrou vůli všech partnerů. To je zásadní pro to, abychom chránili naše občany před katastrofálními následky finančních problémů. A to je věc, eh, kterou eh, rozhodně musíme říct si otevřeně, nemůžeme si myslet, že se nám podaří restrukturalizovat dluh, aniž by se toho kdokoliv všiml. Potřebujeme eh, rozumné politiky. A konečně, a tady bych eh, na závěr zmínil tu fiskální otázku, abych řekl dvě věci. Za prvé, máme velký zájem o práci na vnitřních eh, nebo na vlastních zdrojích. Eh, na tom pracoval eh, bývalý komisař Monty, já na tom pracuji také s paní Georgievou eh, a panem Timmermansem. Bylo to předloženo Ecofinu minulý týden a v tomto kontextu žádný kandidát na vlastní zdroje nebyl eliminován. Máme zde tu daň z finančních transakcí. Deset zemí se rozhodlo, že posílí nebo tedy zahájí posílenou spolupráci a doufám, že se jim podaří dosáhnout dohody. A dále, pokud jde o základ daně placené společnostmi, tak eh, to je podobný postup. Eh, na závěr bych eh, reagoval na to, co zde říkala paní Keller ten návrh společného konsolidovaného základu, ten je zcela zásadní. To je ta největší daňová reforma, strukturální reforma, kterou chceme završit v rámci tohoto mandátu. Pochopitelně musíme také bojovat proti daňovým únikům. To je celá zásadní otázka pro naše občany. Ale pokud nejsme schopni zcela reformovat eh, základ eh, té daně placené společnostmi, tak nedokážeme věci změnit, alespoň nerozhodujícím způsobem. V minulé verzi se to nepodařilo. Komise zanedbala faktory, které potom vedly k tomu, že to bylo na radě odmítnuto. A já si myslím, že na to se teď musíme zaměřit a z toho důvodu ta zpráva ve francouzském senátu To je věc, kterou vítáme. Já si dovoluji to tady uvést, to je země, kterou trošičku znám a můžu říci, že veškerá pomoc a podpora půjde tímto směrem. Děkuji, děkuji pane komisaři za to, že jste nás všechny informoval o tom, že ta zpráva skupiny na nejvyšší úrovni Maria Montyho je velmi očekávána. Já jen upozorňuji, že zítra se sejdeme v 9 hodin 30 a do 13 hodin se budeme věnovat právě doporučení této skupiny na vysoké úrovni, do které jsou zapojeny národní parlamenty i Evropský parlament. A teď bych rád dal slovo svému spolupředsedovi Robertovi Gualtierimu, který je zároveň předsedou výboru ECON zde v Evropském parlamentu. Děkuji, jenom pár stručných poznámek na závěr. Zaprvé bych rád řekl, že plně souhlasím s tím, co říkal pan Pos ohledně té absolutní nutnosti využít příležitost eh, této bílé knihy. To je příležitost, kterou nesmíme promarnit. Takže já se k němu připojuji a apeluji na komisi, aby byla ambiciozní a aby nezapomínala na hospodářskou měnovou unii. Je to pozitivní věc, kterou bude ta Bílá kniha řešit. No, je jasné, že Brexit eh, také eh, jak si souvisí s otázkou hospodářské měnové unie. Je to tedy negativní okolnost, ale je to také příležitost. A všichni doufám, že MU bude mít eh, v této bílé knize náležitou prominenci. Myslím si, že pokud bychom měli identifikovat hlavní prvek pro dokončení EMU, tak eh, na jednu stranu je to dokončení bankovní unie, ale je to také otázka politické vůle. Všichni dobře víme, co musíme udělat. Máme určitý závazek, máme tady legislativní návrhy komise, máme jasné závazky na úrovni rady ohledně těch pojistek toho backstopu a na druhou stranu v oblasti hospodářského řízení potřebujeme eh, dosáhnout konsenzu, abychom identifikovali nástroje, které za tím účelem použijeme. Velice těžké eh, zapírat, že ten reálný nástroj, který nám chybí, který nemáme, je ta fiskální kapacita, to znamená ten třetí pilíř, eh, nástroj, který by doplnil ty ostatní dva nástroje, jinými slovy jednotná monetární politika a národní fiskální politiky. Ten původní nápad, že tyto dva nástroje by byly dostatečné pro řešení eh, symetrických a asymetrických šoků v této oblasti, že tedy monetární politika by řešila symetrické šoky a národní fiskální politika by eh, vypracovala dostatečné nárazníky pro řešení asymetrických šoků. To se ukázalo jako nepravdivé. Fakta ukazují, že to takto nefunguje. A problém není pouze eh, problém účinného řízení hospodářské politiky, je to také problém vyvážení eh, obou těch dalších nástrojů, protože jak bylo jasně řečeno, tak a opět říkal to pan Pos a ostatní, je to přesně ta absence toho třetího pilíře, která způsobuje to přílišné spolehání na monetární politiku, protože monetární politika v podstatě nahrazuje ostatní nástroje. A na druhou stranu je zde také tlak na fiskální politiku. A e, jsou to tedy složité volby. Buď seškrtáme investice, a nebo zatlačíme na e, plnění těch kvót a všeho možného. Takže e, je jasné, že ten nástroj potřebujeme, je tady určitá prodleva, protože je problém e, s identifikací podmínek právních, e, politických a rozpočtových. E, v oblasti právních podmínek, to už jsem řekl, já si nemyslím, že to je výrazná překážka samozřejmě. E, Eh, změna smlouvy by eh, vytvoření té fiskální kapacity usnadnila, ale já si myslím, že eh, ukazujeme, že si začínáme budovat tu kapacitu i v rámci aktuálních pravidel. Potom tady jsou ty rozpočtové podmínky a to je ten odkaz Pěra Moskovisiho k té Montyho zprávy, to je velice důležité, protože teď už máme určitou představu o tom, jak eh, vytvářet systém vlastních zdrojů. To je velice důležitá věc eh, ve věci té fiskální kapacity a v té Montyho zprávě je, myslím, velice důležitý ten odkaz na eh, nástroj těch tzv. assigned revenues, který umožňuje zavést takový dvouúrovňový rozpočet v rámci unijního rozpočtu, ale pak to nejsložitější a to nejdůležitější jsou ty politické podmínky, ty politické okolnosti a zde vidím jediný způsob, jak se můžeme postavit jaksi eh, té problematice mezi politickou konvergencí na jedné straně a podporu takovéto fiskální kapacity na straně druhé. My jsme v parlamentu identifikovali ty takzvané konvergenční pokyny. Eh, samozřejmě říkat tomu můžeme, jak chceme, ale já ten problém jako takový chápu, tedy těch čistých věřitelů a čistých, eh, čistých dlužníků. Věřitelé říkají, že nechtějí mechanismus transferové unie, pokud nebude dostatečně zajištěno, že eh, postoupíme jaksi k rozšířené eh, hospodářské konvergenci. A to chápu. Ale pokud eh, definujeme nějaký způsob, jak toto pravidlo přesto zavést, to znamená, že bychom měli ekonomickou konvergenci a efektivní nástroje, která, které by zajistily, že k té konvergenci dochází, samozřejmě musíme mít v první řadě odvahu takovéto nástroje vůbec začít budovat. Že ano? No a potom ta poslední sada podmínek, to je eh, dostatečná úroveň demokratické legitimity. To je velice důležitý prvek celé věci. Myslím si i nadále, že bychom měli rozlišovat, eh, že bychom měli zajiš, zajišťovat demokratickou legitimitu na té úrovni, kde se rozhoduje. To znamená, když to je národní rozpočet, tak rozhoduje národní parlament, pokud to je společný rozpočet, tak je to Evropský parlament, ten, kdo eh, rozhoduje. To neznamená, že bychom naše mechanismy museli nějak posilovat, tedy mechanismy parlamentní spolupráce. Já jsem velice skeptický vůči tomu, že by se eh, tento parlament měl stát shromážděním, které produkuje závazná řešení, protože pak by se muselo definovat, kolik lidí bude z každého členského státu podle počtu obyvatel a podle politických vah. A ste, pak bychom dospěli v podstatě do stejných problémů, jaké má Evropský parlament dnes, takže to není moc realistické, ale já si myslím, že to neznamená, že bychom neměli dále rozvíjet tyto nástroje, abychom začali budovat a začali provádět v praxi nějaký mechanismus reálné meziparlamentní spolupráce. A e, nakonec bych rád uvedl jeden příklad. Souhlasím s tím, e, co řekl jeden e, portugalský kolega tadyhle ohledně toho, že je nutné posílit naši dohlížecí kapacitu v oblasti bankovní unie. Bankovní unie je radikální transfer kompetencí. A už teď to má obrovské, obrovský dopad na členské státy. Takže my jako výbor Ekon Evropského parlamentu jsme tím orgánem, který má zajišťovat dohled a dodávat celé bankovní unii legitimitu. My eh, jmenujeme předsedu eh, SSM, eh, toho jednotného dozorčího mechanismu, eh, takže eh, možná bychom mohli diskutovat zítra. Já bych vám rád navrhl nějaká kritéria, jak bychom mohli definovat eh, strukturovanou spolupráci tak, abychom byli schopni účně identifikovat problémy zemi od země a abychom společně posilovali vlastní kapacitu dohledu a rozšířeného dialogu vizaví bankovní unie. Takže to je jeden takový příklad za všechny, ale myslím si, že Máme před sebou spoustu práce na posílení té demokratické legitimity naší hospodářské a monetární unie. Žáne. Děkuji, Roberto. Děkuji všem z vás, milí kolegové, za vaše vystoupení na této výměně názorů ohledně správného vedení eurozóny. Děkuji k oběma komisařům Dobrovskisovi i Moskovicimu. Zítra budeme pokračovat eh, na téma vlastní zdroje. Myslím si, že to je zcela zásadní téma pro Evropskou unii. Vytvořili jsme mechanismus na řízení naší hospodářské a měnové politiky. Máme centrální banku, Evropskou centrální banku, tedy evropskou měnovou politiku, ale nemáme skutečně evropskou politiku, pokud jde o rozpočet. Každý si ponechal svou suverenitu, pokud jde o hospodářskou politiku a rozpočet. Je zde také sociální dimenze, nemůžeme také říci, že od vytvoření nebo zavedení eura docházelo ke konvergenci. A ta práva eura byla poměrně katastrofální. Ministři financí byli vyni tím, že si vzájemně ulevovali, vzájemně ustupovali a nakonec nedocházelo ani k parlamentnímu dohledu. A právě proto je naše dnešní setkání tak důležité. Bylo nutno vytvořit evropský mechanismus finanční stability, byla vytvořena instituce, kapitál byl poskytnut eh, se zemí eurozóny, tedy z rozpočtu členů eurozóny, aby tento mechanismus finanční stability mohl začít fungovat. Na této úrovni solidarity, to znamená združení, mutualizace nadměrného dluhu některých eh, zemí, to nás musí vést k tomu, abychom si vytvořili nástroje na zprávu a řízení. Nemáme zde žádnou eh, hromadnou pokladnu pro eurozónu. Máme Evropský, Evropskou službu pro vnější činnost, eh, která má asi tři tisíce funkcionářů. Přitom eh, úplně nevíme, jak má vypadat ta naše zahraniční politika. Když se ale podíváme na to, že máme společnou měnu a nemáme společnou pokladnu, společné ministerstvo financí, tak je to poněkud zvláštní. Hovořili jsme také o problémech eh, fiskální konkurence. Je šokující, že nadnárodní společnosti neplatí žádné daně ze zisku, které generují v eurozóně. Navíc země konkurují jedna druhé s praktikami, které by mohly být mnohem transparentnější. Zde máme obrovský prostor na to se zlepšovat. Dnes večer jsme zmínili, že by zde měl vzniknout nějaký orgán, který bude dohlížet na správné řízení eurozóny a pokud chceme, aby šéfové států a vlád začaly jednat, tak je nutné, abychom zaujali veřejné mínění. Otázka je, zda zde máme veřejné mínění v eurozóně a co si myslí. Já doufám, že se nám to podaří a doufám, že takováto zasedání, jako je to dnešní, k tomu přispějí. A stejně tak i naše zítřejší zasedání. Děkuji vám za účast a teď uzavřeme naši dnešní práci, sejdeme se zítra O půl desáté budeme hovořit o vlastních zdrojích, ale pozor, když hovoříme o vlastních zdrojích, o evropských vlastních zdrojích, tak eh, musíme myslet na evropského daňového poplatníka. V Montyho zprávě se jasně říká, že pokud Evropská unie bude vybírat vlastní zdroje, tak bude nutno zároveň snížit eh, odvody na národní úrovni nebo na místní úrovni. Děkuji, hezký večer a ještě jednou děkuji za účast. Říkal jsem, že budeme mít tedy zasedání o vlastních zdrojích, ale budeme mít ještě další dva panely, takže e, i to bude pro vás eh, zajímavé. Nechci si tedy úplně uzurpovat veškerý váš zájem. Týká se to jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Okay.